Gut, liebe Kollegen, dann fangen wir an. Es ist äh, zwei Minuten nach neun. Äh, vážení kolegové, jsou dvě minuty po deváté, bod jedna. Rozhodneme o e, pořadu jednání. Návrh jste všichni dostali. Máme zde jednu změnu, a sice prohodit e, bod 8 a dát ho před bod 5, jinak tady nic dalšího nemáme. Takže eh, bod jednání, eh, pořád jednání je tím pádem schválen. Bod číslo 2, eh, zasedání, protokoly ze zasedání, máme tady dva. Eh, za zasedání 27. 28. února a potom 21. 20. března. Eh, jako vždy, pokud nebudou připomínky podány do konce zasedání, bude tento zápis, budou tyto zápisy platit, co by schválené. A bod číslo 3. A to je rozhodnutí koordinátorů které podle našich nových pravidel jsou nyní zveřejňována. A opět nebudou-li předloženy připomínky do konce zasedání, bude také toto považováno za schválené. Tím se dostáváme k bodu číslo čtyři a jako vždy bych vás chtěl upozornit, vážení kolegové, kolegyně, že jsme streamováni na webu a to znamená, že publikum po celé Evropě od Lisabonu až po eh, severní polární eh, kruh od Lisabonu po nevím přesně kam, včetně eh, v Lineburgu. Nás jistě sledují a eh, budou dbát na to, aby věděli, jak eh, se k tomu všemu tady stavíte. Samozřejmě vše bude tlumočeno, takže prosím nehovořte příliš rychle. Teď je několik eh, sdělení k obchodního charakteru. Umluva eh, s Mauricium o transparentnosti eh, v ASIS postupu je nyní v platnosti. jelikož byla již podepsána potřebným počtem zemí. Čili příslušná pravidla unicitra jsou nyní v platnosti od 1. dubna. EU a Mercosur nyní proběhlo 27. kolo jednání 24. března v Buenos Aires a jak se společného sdělení vyplynulo, všechny relevantní části, jak ta obchodní, tak ta politická, tedy o té politické spolupráce, to vše bylo projednáno a příští kolo očekáváme zde v Bruselu a mezi tím eh, ještě proběhne v květnu inventarizační sůzka. Podařilo se 5. Eh, dubna v Oslu eh, podepsat dohodu s Norskem o zemědělských produktech, takže to se také podařilo a dále nás potěšilo vyjednávání EU-Japonsko. 18. kolo jednání eh, se 3. Eh, až 5. dubna konalo v Tokiu v Japonsku. A i zde se podařilo prodiskutovat všechny aspekty příslušné dohody. Zatím máme problémy v otázce veřejných zakázek a zemědělských produktů, protože v Japonsku probíhá agrární reforma a e, očekáváme, že ta interní diskuse se rozběhne a budeme moci pokračovat v jednání. Tolik tedy má sdělení. A teď se dostáváme k novému bodu číslo 5, což je ten původní bod číslo 8. A sice otázka eh, definování a prezentace označování lihovin. A náš expert na lihoviny je pan zpravodaj Dante kterému dávám slovo. Prosím. Děkuji mnohokrát. Já nejsem úplně expert, ale mám je rád. A to je dobrou příležitostí zamyslet se nad něčím, co je uchopitelné poměrně. Otázka označování produktů zajišťuje přístup k informacím, které jsou přesné a spolehlivé a to zvyšuje důvěryhodnost produktu a také jejich vysledovatelnost, což má zásadní význam v době, kdy se trhy stále více propojují a kdy mají spotřebitele stále větší zájem dovědět se o původu produktu, které kupují. Jenom si dovolím připojit ještě jednu záležitost. Týká se to zeměpisných označení, což je také velice důležité pro zvýšení kvality výrobků je to také podstatné pro ochranu tradičních praktik a také napojeného trhu práce k této problematice, protože tato označení se stala zásadním nástrojem pro hájení našich zájmů v EU. A chceme zajistit, aby obdobná ochrana byla zajištěna také těmto produktům i mimo EU a usnadnit jim přístup ke třetím zemím, tak aby i tam měli přístup ke špičkovým evropským produktům. Takové označování musí být doprovázeno náležitou strategií a samozřejmě ochranou práv duševního vlastnictví. I vůči třetím zemím. Musíme se vyhnout padělání nebo zneužívání zeměpisných označení. Také si myslím, že by bylo vhodné připravit systém ochrany, který by byl co nejvíce standardizovaný pro chráněná zeměpisná označení, především s uvážením specifik každého regionu. Znamenalo by to, že naše postavení mezinárodně by pak bylo konzistentnější a to bude mít zásadní význam především při vyjednávání obchodních dohodách třetími zeměmi. A nyní se podívejme na návrh, o němž hovoříme, tedy konkrétně otázka lihovin. To je velice důležité důležitý exportní sektor. Zde hovoříme zhruba o 10 milionů eur za rok 2016, což představuje 8 exportu v oblasti zemědělské a potravinářské výroby do Spojených států, Singapuru, Číny, Ruska, Kanady. To jsou hlavní vývozní trhy. Důležité tedy je, abychom aktualizovali právní předpisy a zajistili eh, zdokonalení systému v tomto sektoru. Hlavním smyslem navrhovaného nařízení je sjednotit současné právní předpisy se smlouvou fungování EU eh, s tím, že se zavedou určité legislativní pravomoci pro Evropskou komisi. Zároveň proběhnou také zásadní změny věcné povahy, které budou mít vliv také na naši práci. Podívám se na dva aspekty. Především označování názvů těchto nápojů a pak elektronický registr zeměpisných označení lihovin. K prvnímu bodu si myslím, že je důležité zajistit, aby bylo možné na označení vyváženého nápoje uvést nejenom originální název lihoviny, ale také její překlad. Překlad tohoto názvu, aby si jej mohli přečíst spotřebitelé i v jiných jazycích a zároveň, aby v tom překladu byly podchyceny hlavní rysy takového výrobku. Současné právní předpisy k tomu vyžadují akt přenesené pravomoci, pokud se jedná z třetí zemí. A to se pak často ukazuje jako postup, který je příliš pomalý. A za druhé, co se týče elektronického registru, to vnímám jako velice inovativní a dynamický nástroj. A myslím si, že jeho právní uh, hodnota by měla být také v nařízení zmíněna výslovně. Mělo by to také obsahovat zeměpisná označení produktů, které vznikají ve třetích zemích a které se těší ochraně v EU na základě mezinárodních dohod. Pokud si to třetí země takto zvolí, myslím si, že je to e, velice důležitý nástroj, který bychom měli využívat ve vyjednávání o obchodních vztazích třetí třetími zeměmi, konkrétně se zeměmi Mercosuru, které již e, zmínili svůj zájem ochran v této oblasti. Samozřejmě to bude obsahovat i další aspekty a podstatné je zaměřit se tedy na další fáze celého procesu. A jsem velice rád, že si mohu také vyslechnout kolegy a jejich názory a velice se těším na spolupráci. Děkuji a teď dostanou slovo stínový zpravodajové, e, pan Kelly jako první. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych rád eh, přivítal eh, úsilí zdokonalit současná eh, pravidla, především označování, včetně zeměpisných označení. Takové nařízení by se měl odlišovat od stávající právní úpravy a současně by mělo pomoci celému sektoru. Já jsem velice rád, že byla obnovena práv, byl obnoven právní základ. Zároveň bych rád uvedl, že viny se často eh, vyvážejí do mezinárodních trhů eh, a eh, tomto smyslu jsme osmým největším producentem lihovin a představuje to podstatný přínos naší ekonomice. Text se věnuje nejenom změně právních předpisů, ale také harmonizaci procesu pro registraci lihovin, zeměpisného označení v mnoha směrech jde však mnohem dál. Jsem velice rád, že komise potvrzuje, že nechce zavádět žádné změny, které by ovlivnily praxi výroby těchto lihovin. V mnoha směrech nám nevyvstávají žádné obavy z návrhu komise, ale někde předpokládáme, že mohou vzniknout obtíže v oblastech, kde zatím problémy nejsou. V malé části případu se zavádí nové změny politiky, které by mohly způsobit zásadní obchodní obtíže. Některé pozměňovací návrhy ve světle těchto skutečností zvážím. Většina navrhovaných textů chce posílit stavající pravidla, e, odstranit konflikty tím, že se zavede nové znění, vyjasnit text předpisů tak, aby byl snažší jejich výklad. Ehm, a e, některé obtíže se však návrhu nepodaří Eh, změnit. Já doufám, že pozměňovací návrhy kolegové zvládnou a jako IR to vnímám, že je to velice dobrá složka, které se věnují. Děkuji. Frederika Ries za ALDE. Děkuji mnohokrát. Já chci také poděkovat komisi za, výbor, za práci, kterou odvedla tak umožní obchodní výměnu, kterou budeme snaží. Také děkuji zpravodaji za návrhy, které jsou velmi vyčerpávající, kvalitní a eh, které se věnují řadě otázek, které tady byly nastíněny. Eh, stručně řečeno, abych tady neopakalo, co zaznělo, eh, vyvstávají z toho také otázky pro komisi a pro zpravodaje. To je otázka, která již tady zmíněna byla. Proč se odkazujeme na aktiv přenesené pravomoci tak mnoho eh, v oblastech, jako jsou definice, o tom se hovořilo, konkrétně kategorie v příloze 3 ke chráněným zeměpisným označením. Tam si myslím, že eh, bude nutné ještě o této problematice diskutovat. Také mám další poznámku, tedy boj proti padělání nebyl dostatečně v návrhu zdůrazněn návrhu komise. Eh, konkrétně celní orgány by měly mít eh, možnost zabavit eh, padělané výrobky v tranzitu v EU a vycházíme z nařízení roku 2008 a když to srovnáme se stávajícím návrhem, tak víme, že změny by měly také zásadní dopady pro producenty tradičních lihovin, Samozřejmě je potřeba vzít úvahu specifické historické eh, oblasti, konkrétně u nás ve Valonsku si myslím, že je potřeba stanovit flexibilní systém pro ochranu tradičních produktů. Já budu velice ráda spolupracovat se spravodajem na této problematice. Myslím si, že pro nás je to taková bitva, kterou tady ve výboru vedeme, abychom bojovali za ochranu našich národních tradic a také za eh, spotřebitele, kteří mají mít právo vědět, co konzumují. A musím říci, že tady se shodneme, chceme se především eh, snažit zabránit padělání, které probíhá především v azijských zemích a proto je důležité se ještě eh, spojit s výborem ENVY, které se te, který se této problematice bude věnovat také, konkrétně uvádění nutričních údajů na výrobky. Ehm, o tom se diskutuje již několik let, vůbec o označování složení alkoholických nápojů. A již před rokem 2014 o tom diskutovalo, existovalo usnesení, čili dva a půl eh, roku, tedy v dubnu 2015 se objevilo usnesení, které požadovalo eh, přípravu legislativního návrhu, který měl přijít v roce 2016 a teď už je rok 2017, zatím to dopracované není. A Zatím se hovoří o návrzích pro příští rok. Důležité je, eh, abychom tyto informace sdělili spotřebitelům co nejdříve a proto budu spolupracovat také s, výborem Envy. A další stínoví zpravodajové zde dnes nejsou, takže dám slovo paní paní, paní Forenca, ne, ta tady dneska nemůže být, takže požádala mě, abych sdělil její pozici. Jako GUE NGL vítáme úsilí o vytvoření právního rámce ze stávajících eh, právních eh, instrumentů, čili to se opírá o ustanovení o informací spotřebitelů o potravinách a zemědělských produktech. V této souvislosti naše frakční priorita eh, je eh, udržet eh, ochranu tohoto sektoru, který je významným zdrojem zaměstnanosti. Nám jde samozřejmě o vysokokvalitní produkty, a tady nehovořím o tom, eh, co řekl kolega z ALDE. Samozřejmě je zde třeba debatovat také tu dimenzi eh, ekologické přijatelnosti. Potřebujeme tady moderní legislativu, eh, která zajistí přínos a zaměstnanost v Evropě musíme zvažovat zlepšení eh, současné pozice, tak aby nedocházelo eh, k nedorozuměním, pokud se týče omezených příchutí a také je třeba eh, bojovat proti pančování a falšování těchto produktů, zejména v souvislosti s dovozy ze třetích zemí je třeba zlepšit eh, také pravidla, pokud se týče označování složek těchto eh, produktů eh, plus možné, možnou specifikaci původu surovin na etiketě. Správná označování je tedy zásadní. Pro nás je také důležité vyjasnit pravidla o geografických indikacích. A my budeme v této, v této konkrétní věci spolupracovat se spravodajem. Registr geografických indikací by měl být dostupný také pro malé producenty a drobnou výrobu a to eh, jak v Unii, tak mimo ní. Geografické indikace, eh, které nyní nahrazují přílohu 3, by neměly, eh, neměly narušovat stávající práva. A já doufám, že výsledek bude celkově pozitivní. Ano, jako vždy děkuji. Davide? Děkuji. Eh, děkuji eh, skutečně panu eh, Kelimu, protože Severní Irsko je výrobcem druhé nejlepší whisky na světě po té naší. Já vítám návrh komise a zprávu Nikole Danteho. Chtěl bych jenom zdůraznit tři body, které tady strač slušně zmínili jiní. Za prvé to, co řekla paní Rýs, pokud se týče eh, tranzitu falešných eh, geografických eh, indikací. V současné době nemáme žádný orgán, který by zadržoval produkty falešně deklarované, pokud se týče geografických indikací, a které pouze tranzitují Evropou. Ale pokud firma pokud firma má podezření, že eh, sem přichází jakýsi falešně deklarovaný produkt z Číny a pokračuje dále do Afriky, tak není nikdo, kdo by mohl zasáhnout. Eh, dále, eh, pokud se týče originálních vinět a označování, to je trošku problematičtější. Já tedy chápu tento návrh, ale myslím si, že je to částečně částečně zavádějící a já bych raději zůstal u toho stávajícího systému dobrovolného označování. E, když si vezmete e, e, takzvané blended whisky, tak vezmete několik těchto vis, visek, převezete je do Francie a tam je znovu smísíte, tak to není francouzský produkt. To by mělo zůstat nadále skotským produktem. No a pokud se týče těch překladů, a myslím, že to řekl také eh, pan zpravodaj, eh, jde o překlady eh, názvů geografických indikací. A mm, my se tady musíme řídit také lokálními předpisy, čili i do, do, naší, do našeho zákonodárství bychom měli tedy převzít ty ta jména, která jsou už eh, de facto eh, zavedená. Takže ten článek 14.4 by měl být navracen do této legislativy, podle mě. Každopádně eh, těším se na další spolupráci s panem zpravodajem. Děkuji nyní komise. Zástupce DG Agri. Please. Good morning, ladies and gentlemen. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Stávající nařízení 110 fungovalo v minulosti a podnítilo růst v daném sektoru. Sektor lihoven je z hlediska zeměpisného označení naprosto zásadní a přináší velkou hodnotu pro celý sektor zemědělství. A proto jsme se rozhodli do tohoto nařízení zapracovat samostatný právní základ týkající se konkrétně zemědělství. Nařízení o lihovinách je také poslední, které se musí sladit s Lizabonskou smlouvou. A proto návrh komise neaspiruje na to, aby se změnila pravidla, ale spíše, aby se eh, ta těžkopádná pravidla týkající se zeměpisného označení zjednodušila a optimalizovala. A komise se domnívá, že bude nejlepší, když to budou uh, delegované akty podle článku 219. Nám šlo o to, aby celý tento rámec byl dostatečně flexibilní. To je potřeba. Historie nám ukazuje, že management roku 2009 došlo k deseti eh, úpravám nařízení 110 a všechny tyto změny byly provedeny na žádost členských států, které usilovaly o to, aby se vyřešily určité praktické problémy, které byly v tu danou chvíli naléhavé. Pokud jde o zeměpisná označení, tak zde musíme pamatovat na to, že jsme sledováni celým světem, musíme skutečně své ambice naplnit musíme bojovat proti padělaným zeměpisným označením a to se týká všech produktů, nejen těchto. Jde nám o transparentní, efektivní a optimální úpravu s tím, že se budeme zabývat tím, aby a kvalita lehoven zůstala stejná. Děkuji. Děkuji a prosím eh, zástupce DigiTrade, chcete doplnit svého kolegu? Ano, děkuji. Já jen velmi stručně vystoupím a řeknu, že DG Trade podporuje tuto modernizaci procesních aspektů týkající se zeměpisných označení je skutečně zapotřebí, aby systém byl efektivnější, koherentnější a transparentnější, abychom dostatečně dobře chránili zeměpisná označení. Je to tedy dobrý krok, který učinilo DG Agri. Domníváme se, že pomůže zlepšit systém ochrany zeměpisných označení na mezinárodní úrovni. Máme za to, že se jedná o model, který by se mohl stát určitou referenční hodnotou eh, na mezinárodním poli. Domníváme se, že je to efektivnější a transparentnější systém a je to lepší úprava, která se tímto zavádí. Nám to pomůže i při vyjednávání zeměpisných označení v rámci dohod o, o volném obchodu. Takže podporujeme celý tento návrh. Děkuji. Děkuji a prosím zpravodaje, pane Dandeho, prosím. Děkuji všem kolegům za vynikající vystoupení a náměty. Myslím, že máme před sebou spoustu práce, bude to zajímavé řešit všechny tyto otázky, protože budeme schopni vylepšit celou úpravu. Dovolte mi tři body. Delegované akty určitě je zde možnost zjednodušit celý postup, a zrychlit celý postup tak, abychom se vyhnuli případné prokrastinace a případnému zpomalování. Mělo by nám to pomoci rovněž v systému registrace a zpřístupnění produktů na trh. Tedy my tento návrh podporujeme. Je třeba ale, aby se jednalo o skutečné zjednodušení, třeba v případě označování. Nechceme, aby systém byl naopak ještě těžkopádnější, pokud budeme vyvážet do jiné země a budeme všechno eh, překládat do všech jazyků. Pokud jde o za zeměpisných označení, tak zda skutečně se musíme zasadit eh, o to, abychom efektivně bojovali proti tomuto jevu. A už jsme to mnohokrát řešili eh, na všech výborech. Jedná se i o jiné zemědělské produkty. Často dochází k tomu, že musí být staženy z trhu. Ve chvíli, kdy se na trhu objeví padělaný výrobek, tak to je situace, kdy je třeba, aby došlo ke stažení. Já se domnívám, že i tuto poznámku bychom mohli zapracovat do textu. Já vám děkuji za vaše připomínky a v následujících dnech se vypracuje detailní zpráva k celé této problematice. Děkuji. Text. Eh, děkuji a práce nad tímto textem bude pokračovat pravděpodobně eh, v 10. a 11. července na našem zasedání. Tím uzavírám bod číslo 5 eh, a dostáváme se k bodu 6, původně tedy 5. A sice pracovní cesta na Malto, která se odehrála 2. a 3. března 2017. Měla to být delegace pro diskusy eh, s malckým předsednictvím. Eh, delegace se nám smrskla na jednu osobu, to jsem byl já, a tudíž eh, hovořil jsem s předsedou obchodní komory, odboráři na Maltě a s kompletním výborem pro zahraniční politiku malckého parlamentu. Byl tam skutečně celý výbor, všichni čtyři členové, a debatovali jsme o obchodních stazích. Lze konstatovat, že vzhledem ke silné závislosti Malty na globálním obchodu je tedy obava ze spochybňování pravidel globálního obchodu, ať už ze strany azijských dumpingových produktů nebo ze strany protekcionistických opatření ze strany Spojených států, tak ty obavy byly velmi velké a bylo, byla vyslovena potřeba, že je třeba udržet pravidla globálního obchodu. V tomto smyslu dostanete také podrobnou zprávu. A nyní přecházíme k bodu číslo 7 a to je delegace do západní Afriky, pobřeží Slonoviny a Ghana. Zde šlo v podstatě o otázku, jak partneři eh, hodnotí eh, situaci ECOVAS EPA a jak eh, tedy ta prozatímní EPA, jak s ní bude nakládáno. V obou zemích jsme hovořili s příslušnými ministry obchodu a měli jsme v obou zemích dojem, že ty eh, že ta eh, nová EPA eh, je tedy horší než ta původní eh, v rámci ECOWAS. Obě země eh, souhlasily eh, s touto novou dohodou v naději, že jim bude zachován přístup na evropské trhy. A takto v tomto duchu proběhla jednání s odbory, s think tanky, s odborníky z politiky, prostě se všemi prostě, jak bylo řečeno, byli tedy eh, spíše kritičtější, ale nikdo eh, tuto dohodu, tyto dohody neodmítl. V obou zemích je naděje, že tedy bude eh, časem uzavřena definitivní eh, dohoda. Eh, máme novou vládu v Ganě, novou v Gambii, relativně novou v pobřeží Slonoviny, tedy Gambie a Mauretánie se brzy připojí k ECOWASu a je určitá naděje, že podepíše také Nigérie. Eh, Nigérie má před sebou eh, značné eh, hospodářské výzvy, protože ropa, která je hlavním exportním artiklem, zlevňuje. Bude se tam debatovat o regionální spolupráci, chystá se setkání na nejvyšší úrovni, na vysoké úrovni, čili existuje naděje, eh, že ten proces ECOWAS EPA by se mohl uskutečnit rychle do roku 2020, eh, protože eh, pak by vstoupila v platnost společná externí cla a to znamená, že by ty, ta provizorní dohoda EPA eh, mohla být problematická. Kromě toho eh, jsme jednali o otázce udržitelného rozvoje, zejména se dotýkalo práv pracujících. Eh, myslím, že je to formálně mm, tak nějak v pořádku, třeba eh, výroba banánů, ale neformální sektor, tak eh, tam eh, jsou ty pracovní podmínky stále velmi špatné, takže tam bude třeba ještě nějaké další zlepšení. Zajímavá byla debata o naření flekt v Ganě, Ghana se tedy pustila, přijala flekt a e, mezi tím tedy Ghanu předunila Indonésie, ale rozdíl je v tom, že Ghana e, požadavky na udržitelné lesní hospodářství uplatňuje nejenom na exportní zboží, ale na lesnictví jako celkový obor. A myslím si, že to je skutečně e, příznivé. Zejména e, tam, kde lesnictví čelí rozšiřování e, banánových a kakových plantáží, tak to je velice důležité. Takže celkově šlo o úspěšnou misi. Hovořili jsme také s ministrem obchodu v Ganě, který je expertem v této oblasti. A hovoří se o něm jako o možném generálním tajemníkovi Světové obchodní organizace. Čili on se určitě bude e, tímto procesem dále zabývat, pokud bude uzavřena EPA s celým ECOVASem, Čili tam bude třeba ještě leco dopracovat. Tolik tedy jsme strany. E, možná, že ještě kolegové by rádi něco dodali. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane předsedo. Musím říci, e, musím říct, že tedy to byla velice zajímavá poučná cesta. Každopádně hodnota této delegace, poněvadž my tady víme, jaké eh, máme během těchto misí, čili eh, to charakteristikou bylo to, že eh, není to jednostranná věc, čili není to jenom setkání politiků, poslanců a vládních představitelů, ale eh, probíhají setkání každou, každou hodinu s někým jiným od rána do večera. Eh, zejména důležité eh, je setkání s občanskou společností a nevládní, představitel nevládních organizací, včetně tedy odborů. Na jedné straně, na druhé straně svazu zaměstnavatelů je to šance eh, dozvědět se názory ze všech stran, ne pouze eh, nějakých eh, vybraných. A často se mm, tyto názory liší. Máme zde poměrně širokou paletu názorů a mm, to nám umožňuje lépe se orientovat v situaci. Já tedy eh, ve zkratce mohu říci, že jsem si z toho vyvodil toto. Ve většině názorů eh, převážil názor, že regionální dohoda byla lepší než ta prozatímní dohoda, ale eh, panuje tedy to, že je zde společná naděje do budoucna očekávání té nové dohody. Je třeba říci, že tyto země na tom byly už hůře, než jsou dnes. Dá se říci, že rozpočty těchto zemí eh, jsou eh, závislé na příjmech eh, většinou tedy z exportu z exportu eh, zboží s malou přidanou hodnotou. A dá se říct, že každý eh, záchvěv eh, na trhu, například blokáda exportu, která by eventuálně mohla nastat z naší strany, znamená pro tyto země obrovské dalekosáhlé důsledky, a to nejenom hospodářské, poněvadž hospodářské krize jsou eh, těsně následováni krizem, krizemi politickými a tak dále. Čili já doufám a oni také, že eh, ta budoucí dohoda se podaří poměrně brzy. Druhá věc, a o tom jsme jednali i přímo na místě, bylo by třeba se zamyslet nad tím, zda Evropská unie tedy ze strany Evropské unie, zda eh, regionální dohody mají smysl a eh, vždy a zda vždy eh, stojí za to o ně usilovat. Protože tady dlouhá léta se dojednává nějaká dohoda, a poté další, délka, další dlouhá léta se nic neděje, protože jedna země z toho regionu prostě váhá. Takže tady prostě věnujeme eh, léta a léta eh, dohodám a eh, pak z toho je málo nebo nic. Navzdory tomu, že ty země se nachází ve stejném regionu, jsou mezi nimi velké rozdíly hospodářské, společenské, ekonomické, náboženské, stupeň rozvoje a tak dále. Takže Eh, také ty země mají eh, jaksi své vnímání o vlastní důležitosti a velikosti a všechno má vliv. A pak ještě třetí bod. Eh, možná by stálo za úvahu, když tedy máme co dočinění s takto heterogenní skupinou zemí, kde tedy někteří si přejí regionální dohodu a druzí ne, nebo alespoň tedy váhají. Takže eh, v podstatě eh, je třeba na základě toho, co už víme, eh, je třeba jet k těm, hovořit s těmi, kteří nechtějí, abychom více pochopili, proč nechtějí a eventuálně zhodnotili, co dál. Děkuji vám. Děkuji. Helmut Scholz. Děkuji, Bente ten, ta eh, poslední věc, eh, kterou tady pan kolega zmínil jako poslední, to je podle mě eh, velice zajímavý bod. Ta návštěva byla skutečně zajímavá, mnohovrstevná, poučná, ale tím se také dostaneme, dostáváme k otázce, jak by se měla dále Eh, vyvíjet, jaký vliv by měla eh, vnitřní situace v Evropské unie, eh, vliv, jaký vliv by měla tedy tato situace na tyto třetí země a na její spolupráci. Evropská unie má velkou váhu, ale otázka je, zda se považujeme za monolitický blok nebo jestli tedy eh, vezmeme také v úvahu to, jak se daří či nedaří hospodářská integrace uvnitř Unie a jaký vliv to má na obchodní politiku. A myslím si, že eh, z toho eh, s tím souvisí jeden, jeden poznatek z této cesty. A sice, jakou pozici by měly zaujmout v rámci VTO tyto země, jaké mají možnosti na regionální spolupráci eh, v souvislosti eh, se velmi rozmanitými podmínkami v těchto zemích, včetně tedy eh, politické situace. Na jedné straně tady máme Ganu a pobřeží Slonoviny, což jsou země, které mají pocit, že se nacházejí na vzestupu a naproti tomu je Nigérie. A další poznatek, který z toho všeho také vyplynul, je, že v tomto regionu je rozdíl mezi severem a jihem. Čili když eh, jsme tady změnili tu eh, debatu eh, FLECT, čili tam je nějakých 30 tisíc lidí ze sousedního Mali, Burkiny Faso a dalších, Eh, se eh, pře, eh, přesouvají na sever Gany a tam tedy nastává masové kácení lesů, které jsou nahrazovány banánovými a kakaovými plantážemi. To je proces, kterému musíme věnovat pozornost, protože máme zde jednak bilaterální dohody EPA, máme zde regionální dohody a to všecko má vliv. Mimo jiné také na e, sociální, ekologická a další kritéria. A možná ještě dvě poznámky k našim rozhovorům. E, v parlamentu pobřeží Slonoviny jsem měl takový dojem, že e, poznatky nebo jaksi úroveň znalostí poslanců o e, těch dohodách EPA e, nejsou e, dostatečné. Samozřejmě je tady také otázka transparentnosti, také vtažení nebo jaksi zapojení parlamentu do celé situace. Možná, že není dostatečná a myslím, že my z EU eh, bychom měli tedy eh, na toto eh, tlačit také v duchu transparentnosti. No a ještě druhý bod související s Ganou. Situace v oblasti konkurence má tedy konkrétní dopady také na domácí hospodářskou situaci. Například tedy ty banánové plantáže, to, tam, to je prostě významná část a tam se eh, jasně ukázalo, že pokud by měla dále eh, klesat eh, cena banánu na světovém trhu, Eh, znamenalo by to mm, jaksi krach eh, toho velkého eh, podniku, který tam produkuje banány. Čili mm, to, co vzděláme my v Evropě, máme tady vlastní producenty a tak dále, tak ti mm, to, jak si vedou a jak působí zde v Evropě, tak to má skutečně velký vliv na tyto africké země, čili měli bychom uvažovat o tom, jaké kroky, tedy jaký vliv mají naše kroky a jak si počínat a eh, také de facto to parlamentní shromáždění zemí VTO v prosinci bychom měli využít k tomu, abychom s kolegy hovořili právě o těchto otázkách eh, férového obchodu takže skutečně byla to velice eh, zajímavá cesta. Děkuji. Děkuji, pan Campbell. Děkuji, pane předsedo. Ano, bylo to velice poučné. měl jsem z toho dobrý pocit. A odvezl jsem si z toho jednu věc, respektive více věcí, ale klíčové, podle mého, co se týče ECOVASu, je Nigérie. To je zásadní hráč v celém regionu. Pokud Nigérie by nebyla ochotná se zapojit do eh, smlouvy o volném obchodu, nebo respektive spíš do EPA eh, v Africe, tak eh, by to všechno pozdrželo, se domnívám. Myslím si však, že v průběhu té cesty EPA bylo docela dobře přijato i v tom původním znění. Já jsem původně z toho měl obavy. Já jsem měl za to, že bylo naprosto zřejmé z celé té zkušenosti a z celé toho hovoru o článku 50, když jsme se bavili o kvótách, zvláště pokud jde o banány, tak zde na úrovni Světové obchodní organizace probíhala 15 let eh, válka, doslova válka o barány mezi tímto regionem a Severní Amerikou, jo, Jižní Amerikou a ce, ce, celá tato otázka kvót a, výro, a produkce banánů byla velice palčivá. A navazuje to i na článek 50, protože se domnívám, že je to problematické z hlediska Británie. Uh, když Británie opustí EU, tak vezme se sebou těch svých 44%, ten svůj podíl, anebo Evropská unie bude pokračovat dál se stejnou kvótou? Bude mít Británie svoji vlastní kvótu na banány po e, odchodu a jak se k tomu postaví USA Jižní Amerika. O kvotách se opravdu hovořilo dokonce několikrát a já se domnívám, že to bude problematické a tyto země na to upozorní. Já jsem asi před měsícem byl ve Světové obchodní organizace a řešili jsme eh, kvóty eh, TI a alokování kvót jednotlivým zemím něčí a Nový Zéland. Eh, opět Británie si ten svůj podíl na těchto kvótách odnáší sebou, což si myslím, že bude velmi problematické. Je to něco jako síta, ta eh, super dohoda mezi Kanadou a EU, eh, e to se domnívám, že by vyřešilo řadu otázek i z hlediska kvót a to zaznělo zcela jasně a důrazně v průběhu celé naší cesty. Bylo zajímavé sledovat produkce kaká, banánů a setkat se s ministry obchodu a s, s poslance parlamentu, kteří se zabývají obchodní problematikou. Bylo velice zajímavé s nimi hovořit, zvláště otázka kvót. Děkuji. Já fuku... Ano, skutečně ta otázka, ta návštěva se velice Eh, soustředovala na ty nejdůležitější otázky, to znamená cenotvorbu, ale také obchodní vztahy, eh, které mohou posílit hospodářský rozvoj těchto zemí. Dále je tady otázka Brexitu, opět, jaké to bude mm, mít hospodářské důsledky. Čili byla to návštěva velice důležitá. Opět čeká vás podrobná zpráva z této cesty a dále se tím budeme zabývat intenzivně. Abkommen. Zvláště s ohledem na budoucí dohody. Tak, tím uzavírám tento bod a dostávám se k bodu číslo nyní 8, původně 7, který s touto delegací také tak trochu souvisí. To je téma, které jsme debatovali v Graně i pobřeží Slonoviny. A to je otázka korupce při eh, přidělování půdy, exportních licencí. A eh, prostě zde eh, často panuje přesvědčení, že hospodářského rozvoje je možné dosáhnout pouze prostřednictvím korupce. Čili naše téma korupce a lidská práva ve třetích zemích a naše zpravodajka je paní Gras van der Heinz. Děkuji, pane předsedo. Eh, skutečně eh, to krásně navazuje tyto body. Eh, kolegové a kolegyně vědí, že korupce se objevuje v mnoha obchodních oblastech, má vliv na lidská práva, vytváří Nerovnost narušuje sociální spravedlnost a v neposlední řadě také životní prostředí. Já jsem se proto soustředila v tomto stanovisku na následující body. E, závazek připojit se k multilaterálním e, dohodám o protikorupci, ochrana ohlašovatelů, e, účast nestátních hráčů při Eh, dohledu eh, a odhalování korupce, to jsou důležitá témata. Dále jsou tady, mm, nebo další mechanismy na efektivní prosazování antikorupčních předpisů a dohled na jejich implementaci. Chceme-li zde dosáhnout výsledku, pak si myslím, že je třeba zavádět eh, povinná opatření, dobrovolnost tady příliš nepomůže. Z tohoto důvodu chci zcela jasně říci, že příslušná opatření musí být také součástí obchodních dohod, tedy opatření proti korupci a praní špinavých peněz. No a samozřejmě eh, tam, kde se tato ustanovení nebudou dodržovat, musí následovat účinné sankce. Stanovisko Eh, má pouze omezený rozsah, takže nemohla jsem tedy eh, zapracovat všechny eh, důležité aspekty, proto tedy přijímáme některé pozměňovací návrhy. Tady se zatím nehovořilo o malých a středních podnicích a dal, některých dalších aspektech a to bych chtěla ještě upravit. Eh, myslím, že je to skutečně nutné. Podobně důležité se mi jeví to, abychom podle možností eh, usilovali o eh, nalezení nebo vytvoření nezávislého orgánu, který bude pátrat po korupci. Hlavním výborem pro tuto zprávu je AFED. Lhůta pro pozměňovací návrhy uplynula včera. Já jsem také některé, eh, některé eh, také předložila v tomto výboru a v podstatě to odpovídá tomu, co zde píšu. Jste jinak eh, myslím, že je možné debatovat. <clears throat> Ano, děkuji. Stínový zpravodaj, zpravodaj nejdříve paní Saifi za EPP. Děkuji mnohokrát. Já chci poděkovat paní eh, zpravodajce eh, za návrh. Samozřejmě boj pro, za lidská práva je nesmírně důležitý a je také součástí politiky Evropské unie, včetně politiky hospodářské. V této souvislosti právě diskuse a vyjednávání té TTIP představuje první etapu, kde bude také zajištěn boj proti korupci ve všech budoucích dohodách. Modernizace dohody s Mexikem v této souvislosti musí obsahovat obsahovat také strategii obchodu pro všechny, jakým způsobem se bude dále do budoucna eh, odvíjet další vyjednávání. Proto je totiž stejně důležité, aby členské státy boj proti korupce zakomponovaly do svých mand- vyjednávacích mandátů. E, k našemu návrhu stanoviska e, to bylo představeno zpravodajkou, děkujeme jí e, a máme také některé pozměňovací návrhy ke zpřesnění některých aspektů. Jednak souhlasíme s faktem, že obchodní politika přispívá k podpoře dobrého vládnutí a řízení a správných hodnot. Také chceme zdůraznit význam koherentnosti mezi vnější politikou EU a aký komunitér, který uplatňujeme zvláště v boji proti korupci, je důležité, abychom měli nějaký referenční rámec a základ pro vyjednávání. Sdílíme také eh, názory vyjádřené v textu eh, v tom smyslu, že i soukromý sektor musí být do tohoto procesu zahrnut. V globálním sektoru je podstatné posílit mezinárodní spolupráci a zajistit odpovídající vedení oblasti boji, boje proti korupci i ve spolupráci s VTO. Důležité je také požadovat podpis a ratifikaci umluvy OSN proti eh, korupci a také je podstatné eh, důkladně sledovat respektování této dohody a dalších dohod, dohod a jejich uvádění do praxe. Děkujeme. A za EKR pan Kapl. Děkuji mnohokrát. EKR si uvědomujeme negativní dopady korupce na obchod s tím, že odrazuje o investic, e, rozšiřuje nekalou soutěž, narušuje zadávání veřejných zakázek. E, podle mého názoru korupce jde ruku v ruce také s byrokratickým blokováním veškerých procesů. Je součástí tohoto byrokratického blokování. My se domníváme, že obchod je podstatný proto, aby také EU mohla řešit své problémy a proto proti korupci Korupční postupy by měly být součástí budoucích dohod, které EU zavírá, měly by být také součástí obchodních vyjednávání. To by mělo probíhat v synergii s vnější politikou EU a také s navrhováním strategie obchodu pro EU. Také podstatné zapojení soukromé sektoru, občanské společnosti a dalších zainteresovaných subjektů, aby vznikaly protikorupční programy a abychom eh, mohli podpořit nástroje. My tyto nástroje podporujeme, které budou poskytovat orientační informace a budou podporovat také větší zapojení se jednotlivých aktérů do celého procesu. Vítáme návrhy z provodek a také doporučujeme další dopor- eh, podněty k omezení korupce, koherence v oblasti regulace, eh, sledování finančních toků a transparentnost mezinárodních procesů zadávání veřejných zakázek. Zároveň Zároveň chceme zdůraznit fakt, že se musíme vyhnout generalizacím, když hovoříme o boji proti korupci, protože ne vždycky jdou tato témata ruku v ruce. Eh, Některé korupční praktiky mají vliv na lidská práce, práva, ne všechny je také zásadní, abychom ustanovení proti korupci také zavedli eh, k Eh, ustanovení za ochranu lidských práv, ale nemělo by to být cestou překážek, protože tady hovoříme především o obchodu, nikoli o politice, proto se na usnadnění obchodu musíme zaměřit. Děkuji. Žádní další stínoví zpravodajové tady nejsou, prosím, vy se hlasíte. Děkuji. Eh, omlouvám kolegyni Ditu Charanzovou, která je stínovou zpravodajkou, která se dnes nemohla dostavit, proto vás budu informovat o jejím postoji. Um, uznává, že zpravodajka správně uvádí propojení problematiky boje proti korupce a za lidská práva. Boj proti korupce by měl být součástí obchodní politiky a samozřejmě by to mohlo být součástí také obecnějších pravidel. Měly by eh, být příležitosti pro posílení vztah vztahu mezi korupcí a obchodním prostředím a měly by se posílit kroky, které EU již podniká. Korupce představuje zásadní problém pro ekonomiku a společnost. Obecně je velmi obtížné podnikat v zemi, eh, kde, je, kde vládne korupce. To je důležité nejenom pro zahraniční subjekty, ale také vnitrostátní, vzhledem k tomu, že korupce se objevuje v oblasti celní, eh, udělování licencí a regulace. Má to zásadní vliv, když evropské společnosti chtějí obchodovat, investovat v třetích zemích. Korupce také negativně ovlivňuje dlouhodobý hospodářský vývoj zemí v kontextu GSP a dohody z Kotonu. EU eh, e již eh, korupci monitoruje a zavádí kroky a dohody k tomu, aby mohlo dojít eh, k případné revizi systému preferencí GSP. Důležité je posílit transparentnost, normy a standardy a vymáhat globální obchodní systém založený na pravidlech. To však nejsou jediné nástroje. V EU najdeme také politické dohody a ujednání, jako dohody o partnerství a spolupráci, asociační dohody a další, které by se měly v této souvislosti zvažovat také. Korupce je důležité téma, ale je to jenom jeden článek řetězce proto se naše frakce bude v tomto smyslu vyjadřovat. Eh, dita se ujme vedení v tomto směru. Děkuji. Helmut Scholz. Thank you, Chair. Eh, I also want to... Děkuji mnohokrát. Já chci také sdělit naši, naše stínová zpravodajka, bohužel on mocněla, proto se vyjádřím za ní. Děkuji zpravodajce a zdůrazňuje, že naše skupina vítá tuto iniciativu zvláště v tom smyslu, že často existuje propojení korupce a nedodržování lidských práv také bývá eh, propojeno s porušování práv životního prostředí, což, vše, což všechno má také negativní vliv na kvalitu života. Chce zdůraznit především poslední dva body, protože ty se často využívají a to e, především při podpisování obchodních dohod je důležité, aby e, nevzniklo prostředí pro produkci, e, pro korupci bez ohledu na to, jaká ustanovení zaměřená na boj proti korupci tam existují. Je potřeba zajistit, aby tam jasně zazněl názor našeho výboru. Chci také zdůraznit, že praní špinavých peněz Eh, ze strany finančních eh, podnikajících subjektů. To by mělo být také řešeno v rámci obchodních dohod, obchodních vyjednávání se třetími zeměmi. A EU zde musí dát jasně najevo, že není žádný prostor pro eh, praní špinavých peněz. A naši kolegové také zdůrazňují, transparentní aspekty transparentnosti, vyjednávání ehm, eh, jasné a transparentní. K, pokud jde o mikro, makrofinanční pomoc, tam můžeme jenom doplnit eh, podmíněnost některých aspektů v obchodních dohodách. To je nezbytným předpokladem pro boj proti korupci. Těšíme se na spolupráci se spravodajkou a předpokládáme, že to bude výsledek našeho společného úsilí. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Roz... Děkuji, pane předsedo. Eh, hovoříme o zprávě, která má skutečně velký význam. Pan eh, předseda správně řekl, že to souvisí eh, s tím předchozím tématem naší návštěvy v Ganě a v pobřeží Slonoviny. Korupce to je politicko-společenská choroba, která ničí a ničí rozvoj rozvoj zemí. Čím méně rozvinutá, tím horší následky. Pokud vím, tak Eh, je to takový bludný kruh, eh, ze kterého se těžko dostává ven. Ale je to také problém v Evropské unii, protože my patříme eh, k největším a momentálně úplně mm, jsme největším dárcem rozvojové pomoci. Proudí sem obrovské tedy od nás eh, do rozvojových zemí obrovské prostředky. Hovořili jsme o obchodních dohodách, investičních dohodách, o ekonomice. Eh, já si myslím, že eh, právě tyto politiky patří k nejlepším nástrojům pomoci chudším zemím, ale máme zde také tu finanční pomoc. Pro Afriku je to víc než 20 miliard eur. Ale bohužel část těch peněz se nedostane k řádným příjemcům. A za druhé, pokud už se tam dostanou, tak ne vždy jsou tyto prostředky využity efektivně. Je to téma natolik vážné, jak jsem řekl na začátku, že zde máme zájmy my jako Evropská unie, která tady vkládá prostředky do toho, aby eh, tato pomoc byla využívána co nejoptimálněji. A na druhou stranu všechny země, s nimiž udržujeme nějaké politické, diplomatické, ekonomické vztahy, eh, pokud tyto země pro nás mají být věrohodným, ale také výhodným partnerem, nemusí usilovat o omezování korupce. Veškeré nástroje, které tady máme k dispozici, jsou nejenom potřebné, ale jsou mimořádně důležité. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní dávám slovo komisi. Um, thank you very much, Chairman. Uh, Děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, dobrý den. Vítáme skutečnost, že existuje tento návrh stanoviska výboru INTA. Je to také eh, skutečně příhodný okamžik, abychom se hlouběji zamysleli nad vlastní prací a nad vývojem protikorupčních opatření a zapracováváním jich do obchodních dohod. Jak tady zaznělo, Evropská komise samozřejmě se tak k tomuto zavázala, jak se to projevilo ve sdělení z října 2015. A jak víte, v té době eh, byl velký důraz na vyjednávání o dohodě TTIP, ale jak jsme ve sdělení uvedli, šlo také o to, aby takové ustanovení byla součástí i budoucích obchodních dohod a samozřejmě Může to znamenat, že komise právě toto eh, zakomponuje do budoucích vyjednávacích směrnic. Může se to týkat například modernizace dohody s Mexikem a eh, chceme zde jasně sdělit, že to připravujeme také pro budoucí vyjednávání. Také vítáme eh, vstupy z dřívějška, jak to zmínil předseda Lange eh, a já to nyní vnívám v širším kontextu, konkrétně kontextu vyjednávání s Mexikem. Jenom několik málo slov k věcné stránce dohody, tak jak také se odkážu na návrh stanoviska. Samozřejmě návrh stanoviska výboru Eh, a FED spojuje také lidská práva a korupci a boj proti těmto jevům. Eh, tady určitá korelace existuje samozřejmě. My jsme také již dříve uvedli, že korupce představuje klíčový komponent, který podkopává práv v ní stát a představuje zásadní zátěž pro rozvojové země. Jak už tady zaznělo, je to také důležitý aspekt eh, dalšího vývoje rozvojových zemí. A chceme na tomto místě zdůraznit, že naše úsilí eh, pro boj proti korupci dále pokračuje, především v kontextu všeobecných preferencí GSP+. Jak víte, GSP obsahuje podmínky pro ratifikaci a implementaci celé řady mezinárodních úmluv, mezi nimi eh, úmluvu OSN proti korupci, a od roku 2014 komise a ESVČ eh, e zavedly a zavádějí důrazný mechanismus pro monitorování těchto preferencí SP+. Obsahuje systémy tzv. scorecards a monitorovací mise. Věnuje se také boji proti korupci a implementaci úmluvy OSN. A pokud vím, toto bude také předloženo parlamentu a radě na konci letošního roku. Důležité také je, že existuje propojení mezi lidskými právy a bojem proti korupci v dohodě z Kotonu. Článek 9 propojuje obě tyto otázky. A Samozřejmě existuje také postup dohodě z Kotonu článku 97 pro zahájení vyjednávání v případě, že dojde k závažným případům korupce. Pokud jde o dohody o volném obchodu, tam se těšíme na integraci boje proti korupci do těchto dohod. A Eh, samozřejmě obchodní dohody ovlivňují obchodní vztahy. Důležité je proti korupci samozřejmě systematicky bojovat, pokud vznikne nějaká de facto bariéra obchodu, naruší se rovné podmínky, má to také negativní dopady na hospodářský růst a rozvoj. Měli bychom však být eh, opatrní při vyjednávání obchodních dohod boj proti korupci se musí zaměřovat na ty oblasti, které jsou relevantní a již se dohody týkají. Příklady dobré praxe je například oblast celní, veřejných zakázek, licencování, jak už tady zaznělo. A právě na to se také zaměřujeme. Náš základní přístup také znamená, že usilujeme o konzistentnost mezi pravidly EU a eh, aký komunitár i tím, co děláme eh, externě. Úmluva OSN proti korupci podepsaná, eh, ratifikována všemi členskými státy, ale také celou Evropskou unii. Pokud se zaměříme na jednotlivá ustanovení, Měli bychom také vědět, zda máme dostatečné evropské standardy eh, pro to, abychom mohli externě hájit tento systém. Například ochrana těch, kteří eh, sdělují takové případy, takzvaný whistleblowers, ehm, by měla být podpořena v obchodních dohodách. To bychom měli s opatrností Eh, učinit, protože neexistují žádná společná pravidla v EU pro tuto problematiku. A právě proto komise zahájila veřejná eh, připomínková řízení a velice se tedy také těšíme na to, že eh, vznikne konkrétní návrh ke konci letošního roku. Musíme však k této problematice přistupovat obezřetně. Mm, pokud chceme takové otázky za zapisovat do obchodních dot, měli bychom vědět, do jaké míry se tomu věnovat. Ehm, pokud je o případnou ztrátu výhod, podívejme se na systém GSP například, to je jednostranný nástroj, FTA je samozřejmě dvoucestný nástroj, dohoda o volném obchodu a musíme samozřejmě uvažovat o tom, jak vymáhat právo v těchto oblastech, protože toto je oblast, která je napojena také na problematiku trestně právní. Vyvolává tedy řadu citlivých otázek, relevantních pro celou EU. Velmi brzy připravíme konkrétnější návrhy a ustanovení to můžete očekávat v nejbližších měsících a také se velice těšíme na prohloubení výměny názorů s Evropským parlamentem. Víme, že se také připravuje workshop o obchodu a boji proti korupci. A myslíme si, že právě tyto vstupy budou mít velmi eh, důležitou roli v další práci. Děkuji. Já tím... Děkuji, pane předsedo. Děkuji za ty četné návrhy a podněty. Cílem je to, abych v Evropě eh, fungovalo eh, vůči a ve spolupráci s třetími zeměmi účinné potírání korupce. Eh, máme k tomu tady určitý instrument a já si myslím, že důležitá jsou v této souvislosti povinná opatření. Dále je třeba antikorupční opatření a závazky také sledovat a kontrolovat a vyvozovat důsledky při nedodržování. To je pro mě důležité. E, také myslím, že je vhodné zapojit občanskou společnost a, jak řekla zástupkyně komise, e, je třeba chránit ohlašovatele. To musí být na, podobně, jako to máme na evropské úrovni. Já se těším na kvalitní spolupráci a na zajímavé pozměňovací návrhy a e, pokusím se e, vše toto zapracovat do stanoviska. Děkuji. Pozměňovací návrhy podávejte prosím do 8. E, května. Of May. Ale... Nyní body 9 a 10, společná debata. To je otázka dohody s Kubou. Eh, my jsme velice stáli o to, abychom vypracovali stanovisko k této zprávě AFETO. Já dávám slovo eh, panu eh, zpravodaji. Já jsem chtěla říct, že první diskuze měla probíhat už v lednu a v tuto chvíli hovoříme o první bilaterální dohodě mezi Kubou a EU podstatě platí, že tato dohoda se opírá o tři pilíře. První pilíř politický dialog, druhý pilíř spolupráce v jednotlivých sektorech, konkrétní dialog, tam jsou různé otázky týkající se eh, regionální integrace a spolupráce a pak jsou tam otázky spolupráce ty v oblasti obchodu. Pochopitelně, pokud se podíváte na návrh dohody podrobně, tak si člověk musí uvědomit, že na jedné straně je pro Kubu EU největším dovozcem, je to největší zahraniční investor, ale ta čísla jsou stále poněkud malá. Za druhé je třeba poznamenat, když se podíváme na obchodní bilanci a obchodní prvky mm, této dohody a dohody o spolupráci, tak co se týče obchodu a investic, tak zde jsou určité limity a omezení. Jde zde o zprůchodnění tarifů, postupů. To byl záměr. Nicméně zde není žádný jasný záměr druhé strany, která by vypracovala něco jako dohodu o volném obchodu, což se standardně děje i v tomto regionu. Druhý bod je tedy to, že nemůžeme porovnávat tuto dohodu například s dohodou EPA, EU a Karibik. To není možné srovnávat. Zde je monopol uh, státní moci, co se týče zahraničního obchodu a fungují zde exportní agentury a tak dále. To znamená, že zde překonáváme velmi zásadní překážky, co se týče rozvoje obchodních vztahů. Pak jsou zde pak zde musím říct, že nedošlo k žádnému zlepšení, co se týče soukromých hm, obchodních vztahů musím upozornit na to, že jsou zde nové možnosti eh, hm, samostatné výdělečné činnosti v dané oblasti. Pak zemědělci, to je 25 eh, půdy, která zde vlastně vytváří více než 50 potraven. To si myslím, že je vynikající příklad i pro ostatní sektory, že eh, to, takovýto podíl je vůbec možný. To znamená, že by to šlo ještě dále eh, rozšířit. Přímé zahraniční investice, zde existuje jistý záměr vlády přil, přilákat eh, přímé zahraniční investice ve výši 2,5 miliardy ročně. Je to nutnost pro uh, ekonomický růst na úrovni 5%. Už tuto chvíli zde existuje 250 konzorcí. Španělsko, Itálie, Kanada a Venezuela jsou největšími partnery v těchto konzorcích. Na druhou stranu však eh, celkový rámec těch přímých zahraničních investic není, co se týče postupů a pravidel, dostatečně jednoduchý. Vydávají se složité vývozní licence a tak dále. To znamená, že přímé zahraniční investice od roku 2005, včetně vytvoření speciální zóny Maria, se až tolik v tomto směru nerozvinulo. Na druhou stranu, když už jsem tedy řekl všechny nedostatky, tak musím říct, že politický dialog a dohoda o spolupráci, to je zásadní odrazový můstek pro další obchodní a investiční dohody. Já si myslím, že jste viděli stanovisko, které jsem vypracoval. Myslím, že to bude koncem tohoto týdne nebo na začátku příštího týdne, kdy uplyne lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů. A my jsme tedy v návaznosti na diskuze v lednu jen chtěli říci, že vítáme tyto, tu, tyto dohody a jsme rádi za spolupráci s komisí i s vnější službou. Jsme rádi za to, že nás informují a respektují roli parlamentu v celé věci. Jsme rádi, že nám dostatečně včas tyto složky dávají vědět. Pokud jde o různá rozhodnutí, na něž se musí podívat parlament tím, že je sám odsouhlasí. Hovoříme v tomto stanovisku o ekonomickém systému, o vytvoření obchodních vztahů, o liberalizaci, o zprůchodnění vývozu a rovněž také hovoříme o pravidlech Mezinárodní organizace práce a Mezinárodní obchodní organizace. Toto všechno třeba ještě dále rozpracovat, dostat se i k dialogu na téma lidská práva. I to se objevuje v jednom z principů a základních klauzulí návrhu této dohody. To se domnívám, že je zásadní. A musíme se postavit za práva odborů, i za ochranu životního prostředí. Ještě mi dovolte osobní poznámku. Já jsem si vědom toho, že nás toho ještě čeká hodně, ale před dvěma týdny bylo slyšení politická nadace v Evropském parlamentu. Já jsem tomu předsedal. Paní Beta Sodia byla pozvána, má Sacharovou cenu z roku 2005 a přesto neměla možnost přijat, přijat. Ačkoliv byla pozvána. To je součást naší politické reality a proto musím říct, že na tohle je třeba upozorňovat na politický dialog, na téma lidská práva, protože situace nemůže zůstat tak, jak je. Pan Valeza je jediný, kdo se hlásí o slovo. Děkuji. Pane předsedo, já musím poděkovat zpravodaji za vypracování tohoto stanoviska a já se dostanu k několika bodům. Bod číslo dva. Postupy, které neuplatňují uh, ustanovení týkající se obchodu, to znamená, že jde o uh, vyčkávání na souhlas eh, našeho parlamentu. Já si myslím, že to by bylo třeba předložit eh, vnější službě. Potom k bodu 6. Já si myslím, že Kuba by měla ratifikovat nařízení mm, Mezinárodní organizace práce začít je dodržovat, protože dochází zde k celé řadě typů vykořišťování a pro mě je určitě nejdůležitější to, na co jste upozorňovali jako poslední, to jsou lidská práva. Mm, parlament uděluje Sacharovovu cenu každý rok a jak říkáte, minulý týden se stalo, co se stalo, že její držitelka neměla možnost přijet. Myslím si, že je to boj za svobodu, který je zásadní. Musíme se postavit proti porušování lidských práv na Kubě. Jsou to lidé, disidenti, kteří zaplatí velikou cenu. Ehm, jejich rodiny trpí, Někteří dokonce přijdou o život po eh, hladovce, po zatčení a zadržování. A my se musíme ptát, komu prospěje taková dohoda, kterou připravujeme. A já doufám, že odpověď bude znít lid Kuby, že to bude ku prospěchu lidu, nikoli ku prospěchu režimu, který utlačuje lid na Kubě. Děkuji. Děkuji. Já opět budu hovořit jménem Dity, která se domnívá, že po 20 letech společného stanoviska EU v tuto chvíli volí proti Kubě e, nové stanovisko PDC a což by mohla být nová éra spolupráce, dialogu a obchodních vztahů. Dita bych chtěla poděkovat zpravodaji za stanovisko, které upozorňuje i na lidská práva, i na hospodářskou spolupráci s Kubou za platnosti nové dohody. Kuba prochází celou řadou změn, ale ať už tyto tyto změny jakkoliv vítáme, tak musíme konstatovat, že Kuba může vykročit před pouze tehdy, pokud do všeho zapojí občanskou společnost. Nesmíme tedy být naivní. Posílení hospodářské spolupráce a otevření našich trhů neznamená, že bychom měli ty klíčové hodnoty jakkoliv opustit. Nesmíme eh, mlčet, když dochází k pokračujícímu obtěžování novinářů, umělců a dalších. Musíme se zasadit o to, aby došlo ke skutečnému zlepšení života na Kubě a EU tedy musí sledovat i naplňování jednotlivých ustanovení a musí sledovat i klíčové referenční hodnoty, které se nastavíme. Je třeba provést mnohem více k liberalizaci ekonomiky, zlepšit pravidla, soukromé společnosti a osobočež velmi často překonávají eh, překážky, které jsou nemožné překonat a které brání prosperitě a proto se domníváme, že v rámci naplňování a je třeba skutečně sledovat dodržování lidských práv. My si nadále prostudujeme text, obecně se však domníváme, že se obírá správným směrem. Děkuji. Děkuji, prosím, pana Kuterese. Děkuji, pane předsedo. Já poděkuji zpravodaji za návrh eh, stanoviska. Myslím si, že je velice dobře načasované. Toto stanovisko přichází v dobrou dobu po veliké změně, politické změně na Kubě k vyvrcholení těch um, změn od roku 2011. Je to dohoda o politickém dialogu hospodářské spolupráce. Cílem této dohody je rovněž to, aby Evropská unie pokročila dál od společného stanoviska a aby zaštítila demo, demokratický přechod na Kubě za respektu k lidským právům. Jsou to politické cíle a jak říkám, to načasování je celá zásadní. Kuba je v tuto chvíli ve středobodu světového zájmu a já si myslím, že bychom neměli upadnout do retoriky, která bude najednou prohlašovat, že předtím žádné vztahy s Kubou nebyly. Byly bilaterální vztahy, až 22 členských států mělo své bilaterální eh, dohody eh, s Kubou. To znamená, že tato politická dohoda nemá jen spruchodnit mm, politický dialog, ale rovněž by měla vytvořit také se pol- homogenní prostředí pro členské státy. A musím říct, že mezi rokem 2009 až 2015 se objem obchodních eh, transakcí z Kubu zdvojnásobil. Toto stanovisko tedy aspiruje na vytvoření postavení eh, Evropského parlamentu k této věci, která musí být samostatná. Nemůžeme jenom slepě následovat radu, musíme vytvořit stanovisko vlastní. Je to opravdu historická příležitost, kterou musíme využít. A jak říkám, jedná se o zásadní okamžik, Spojené státy změnily svoji politiku vůči Kubě, alespoň za prezidenta Obamy docházelo k těmto změnám. Uvidíme, jak to bude pokračovat za prezidenta Trumpa. Změny a tlaky eh, v Rusko čínských stazích jsou dalším faktorem. Eh, to je tedy historické pozadí a EU musí vytvořit eh, své stanovisko k dané věci a my se v tomto stanovisku musíme postavit za své hodnoty a principy. Pochopitelně demokratické hodnoty, lidská práva, zlepšení situace co se týče ochrany zaměstnanců a zaměstnaneckých práv. To je další téma. Dále dodržování pravidel Mezinárodní organizace práce, pochopitelně základní lidská práva a svobody. My jsme v mé politické frakci vždy v souvislosti s obchodními vztahy prosazovali myšlenku, že za každých okolností je třeba pamatovat na dodržování lidských práv. V této dohodě však eh, se setkáváme s naprosto bezprecedentní příležitostí zapracovat Eh, lidskoprávní problematiku přímo do rámce pro obchodní vztahy. Já se domnívám, že normalizace vztahu mezi EU a Kubou je něco, co musíme leda podpořit. Je to možnost nastartování reformy. My, myslím, že postupujeme v tuto chvíli vůči Kubě vyváženě a inteligentně. Nejenže podporujeme vztahy s Kubou, ale pomáháme tím i zapomenout na velice obtížné období našich vztahů, což je také pro věce. Děkuji. Dobrý, do, dobré dopoledne, děkuji pane předsedo. Já se ještě ujmu slova velmi stručně. Dovolte mi dvě poznámky. Komise stílí analýzu zpravodaje, pokud jde o ustanovení týkající se obchodu je pravda, že z hlediska obchodu jako takového tato ustanovení nejsou až tak obsáhlá. Kuba je nadále ehm, zemí, kde se uplatňují eh, ta nejpříznivější eh, cla v rámci VTO a nám šlo o to za pracovat Kubu do mezinárodního systému obchodních vztahů. Samozřejmě pokud na straně Kuby bude vůle využít takovéto ustanovení a začít je naplňovat, tak to bude možné. Pokud jde o otázku lidských práv, na kterou upozorňovali v podstatě všichni, Dovolte mi říct, že a předpokládá dialog o demokratických hodnotách a lidských právech. Je tam přímo kapitola týkající se demokratických hodnot, veřejné zprávy a lidských práv, ale cílem je vytvoření rámce, který umožní EU a Kubě nastartovat další dialog, který umožní zlepšit spolupráci. Je to nástroj, který se předpokládáme, že umožní Evropské unii více ovlivňovat Kubu a více prosazovat naše zájmy a hodnoty. Naplnění této dohody vytvoří dobrou platformu pro další dialog ohledně otázek, na které se zde upozorňovalo, včetně těch, jako jsou základní práva a svobody, demokratické hodnoty a tak dále. Záleží, jak aktivně budeme naplňovat celou tuto dohodu a jak aktivně se jednotlivé instituce ujmou svých rolí. A pro tuto chvíli vám děkuji. Děkuji. Kristof Wiesner. Eh, děkuji. Kolegové už to řekli všechno. Eh, toto je vlastně dohoda eh, mnoho stran a vůči Kubě. E, naše cíle jsou stále stejné. E, rozvoj spravedlnosti, lidských práv, demokracie. E, probíhá dialog v oblasti lidských práv který zatím tedy slibuje zajímavé výsledky a bude tedy řádně institucionalizován, to je pro nás zajímavé je jasné, že budeme sledovat eh, všechno to, co se děje konkrétně na Kubě a budeme sehrávat eh, aktivní roli. Eh, další slibná věc se spočívá v tom, že Kuba projevila ochotu provizorně aplikovat tuto dohodu, která velmi brzy, což by velmi brzy mělo začít je to vlastně eh, v souvislosti nebo v rámci eh, nástroje Evropské unie pro lidská práva a demokracii. Samozřejmě, že eh, jde o nový stát, budeme potřebovat projevovat trpělivost, strategickou trpělivost a vytrvalost a bude to tedy ku prospěchu Kubánců i eh, Evropanů. Pane Zahraděle za EKR, přejete si něco říci? Ano, děkuji. Velmi stručně bych jenom řekl, že my podporujeme ty hlavní politické signály zde prezentované a eh, my bychom si přáli předložit určité drobné pozměňovací návrhy jsou zde dvě velké oblasti, na které bychom chtěli se soustředit. První je obchod a druhý je geopolitický kontext. To je do určité míry důležité, poněvadž mezinárodní obchod momentálně pro kubánskou ekonomiku zas není až tak důležitý. Ehm, je třeba bojovat proti nadměrné byrokracii a za eh, tedy eh, příznivější eh, regulační rámec, nechceme, aby docházelo k deformaci ekonomie a samozřejmě je tady obrovský sektor šedé ekonomiky. Myslím, že to si velice dobře uvědomujeme a brzy se očekávají určité změny eh, ve vedení kubánského státu. Eh, souvisí to také s zhoršující se krizí eh, ekonomiky ve Venezuele, která dlouhou dobu podporovala Kubu a zejména tedy v oblasti energetiky to může na Kubu negativně dopadnout a také Eh, ze strany Spojených států může dojít eh, k přehodnocení vztahu a jejich modifikaci oproti předchozí administrativě. Takže to je asi vše. Vše je to třeba eh, zvažovat v kontextu a my na základě toho zpracujeme pozměňovací návrhy a já se těším na velmi konstruktivní Eh, spolupráci. Děkuji vám a nyní pan Berger. Já bych chtěl poděkovat eh, za tyto poznámky a jenom bych tedy řekl, že, eh, to jsem řekl jinde, že by bylo hezké, kdyby intenzivnění dialogu, o které hovoří eh, naš Evropský zahraniční servis, aby eh, se tady odehrával nejenom vůči vládě, ale také vůči občanské společnosti. Ano, ano, myslím, že toto je skutečně velmi nezbytné. Jak už jsem řekl, pozivací návrhy prosím podávejte do pátku, 5. května, eh, v poledne. A ještě bych připomněl, že by měly být vaše pozměňovací návrhy v angličtině, poněvadž máme málo času. Takže ještě jednou pátek 5. května v angličtině. Tím se dostáváme do k bodu číslo 11, to je opět zpráva pana Belgého a sice eh, souhrný rozpočet Evropské unie na rok 2018. Prosím. Eh, otázka pan kolega Murezan jako generální zpravodaj eh, bude nebo nebude dneska? Dobře, jenom jsem chtěl vědět takhle. Děkuji, pane předsedo, skutečně máme ještě trošku času. Jednak asi všichni víme, že jednání k, o revizi finančních výhledů, eh, kde se rýsoval jakýsi výsledek, eh, byl další postup blokován Itálií a nyní to eh, blokuje Spojené království. Pokud se to, tedy jestli se to podaří rychle vyřešit po britských volbách, tak to opravdu nevím. Hm, takže je tady mnoho nejistot. Eh, nicméně schválení tohoto balíčku eh, by mělo vliv už na rozpočet na rok 2018, eh, takže ještě bude chvíli trvat, než se to vyjasní. Ovšem, bez ohledu na to je důležité, abychom se ještě jednou zamysleli to, jaké směry jsme odhlasovali na plénu a já bych v této souvislosti řekl, že zejména článek 19 k migrační a uprchlické krizi a e, rozvojové politiky, dále článek 28 e, politika sousedství a sociální dohody, číslo 25 financování e, speciálních nástrojů a k tomu nyní přistupuje ještě to, co se týká vnějších investic, to také bude mít vliv na rozpočet v souvislosti s předchozí zprávou, kde byla, zpráva, kde byla řeč mimo jiné o korupci a hovořil o tom také pan kolega Seinfeld, či otázka je, jak s tím naložit, když eh, chceme stabilizovat své sousedství například také prostřednictvím obchodu. Jak to budeme dělat? Budeme dávat rozpočtovou podporu a nebo spíše půjdeme cestou konkrétních projektů, které ovšem ne vždy vedou eh, k rozpočtu. Eh, čili eh, to prostě nechci vylučovat nějakým způsobem paušálně, ale prostě musíme mít dispozici fakta, že něco funguje. Pak je tady otázka, co bude v příštích letech, pokud se týče Brexitu, flexibility, sestavování příštího víceletého finančního rámce, čili tam bude ještě něco třeba zapracovat a myslím si, že také oznámení paní komisařky Malström eh, po té, co TPP eh, byla prezidentem Trumpem odložena eh, k ledu, že tedy bychom se měli více zaměřit na tento region a zintenzivňovat zde obchodní rozhovory, možná, že modernizovat obchodní smlouvy a tak dále. Čili to je otázka, eh, kolik eh, lidí, kolik zdrojů tady budeme potřebovat na intenzivnění úsilí eh, u takovýchto projektu. Čili toto jsou jenom takové náměty, já jsem tomu nenapsal nic definitivního. Děkuji a nyní vítám pana generálního zpravodaje pro rozpočet, pana Moresana a také mu dávám i hned slovo. Prosím. Ähm, äh, děkuji vám, vážení kolegové. Dobrý den, děkuji za to, že jste mě dnes přijali. Já bych vám rád prezentoval hlavní priority pro rozpočet pro příští rok tak jak jsme je společně přijali ve zprávě o pokyny, které jsme schválili na březnovém plenárním zasedání velkovětšinou ve Štrasburku. Ale kromě hlavních priorit bych rád od kolegů z tohoto výboru slyšel, jakým způsobem vnímáte jejich uplatňování v těch oblastech, na které se zaměřujete a co by podle vašeho názoru eh, mělo být posíleno ve financování pro příští příští rok. Mezi prioritami, které jsme pro rozpočet Unie pro příští rok uvedli, patří především dvě hlavní priority. A to za prvé hospodářský růst a pracovní místa a dále za druhé bezpečnost občanů. A totiž přesně toto občané Evropy od EU očekávají, tedy pracovní místa, hospodářská stabilita a pak bezpečnost. Jak toho dosáhnout k pracovním místům? E, jsme přesvědčeni, že právě soukromý sektor, malé a střední podniky jsou hlavními tvůrci pracovních míst a proto bychom jim chtěli připravit ekonomiku, která je skutečně silná, odolná, e, která i podporuje soukromý sektor, tedy inovace, podpora malých a středních podniků, podnikatelů, mladých lidí, tak abychom bojovali proti nezaměstnanosti mladých a podobně. To představuje představuje zásadní kroky. A my pro příští rok se zaměříme na Horizon 2020 pro výzkum a e, inovace, e, systém CF, e, systém propojení Evropy, pak program COSME pro malé a střední podniky. Chceme také posílit program Erasmus. Jde totiž nejenom o výměný program pro studenty, ale statistické údaje ukazují, že stále více než 60 zaměstnavatelů oceňuje právě mezinárodní zkušenost mladých lidí lidí, když mladé lidi najímá do práce. Jde tedy nejenom o výměnu studentů, ale také umožnit lepší zaměstnatelnost. Iniciativa pro zaměstnávání mladých. V této souvislosti také došlo k revizi víceletého finančního rámce a měl by se alokovat další 1,5 miliard eur eh, do konce tohoto eh, víceletého finančního rámce protože to, co pro mladé lidi děláme, zatím nestačí, ale podle zprávy Evropského účetního dvora jsme došli k závěru, že tento program se musí ještě dále aktualizovat. Tedy budeme muset vynakládat finanční prostředky smysluplným způsobem. A další, druhou tedy důležitou prioritou, jak jsem řekl, je bezpečnost. Jak víte, kolegové, vždycky tou hlavní eh, hozenou rukavicích jsou eh, eh oddíly 3 eh, a čtyři. A my jsme tady v této souvislosti museli už udělat hodně. Jak tedy dosáhnout něčeho s omezenými rozpočtovými prostředky? A připravujeme jednak společnou akci pro eh, obranu, protože to má synergický význam ve výzkumu v oblasti obrany. Ehm, a e, podobné výdaje vzniknou tedy e, na úrovni EU a pak bychom se měli podělit o e, přínosy. Chceme také posílit agentury EU, které odpovídají za justici, záležitost Frontex, Europol, Eurojas, Eurojust, EASO a další, tak abychom posílili ochranu vnějších hranic a zdokonalili tok informací o rizicích, například terorismu nebo informací o převaděčství, pašování a podobně. Tady je nezbytné spolupracovat s jižními sousedy a východními sousedy. Vidíme, jak agresivněji jedná nyní Ruská federace. Vidíme také výzvy, které přicházejí z jihu Evropy formou přílivu uprchlíků, formou migrace. A my jsme loni v květnu navštívili Jordánsko a Libanon. A jsme zavázáni k tomu, abychom vydávali finanční prostředky pro rozumné příčiny migrace. Ale abychom to vyřešili, lidé odcházejí ze svých domovů, protože nemají dostatek vzdělání, eh, vody, eh, bezpečnosti, zdravotnictví a podobně. My chceme tedy se zaměřit na hlavní příčiny E, migrace. To také najdeme v pokynech. A také tam najdeme odpověď na otázku, proč investovat do těch zemí přímo, protože tak bychom dosáhli mnohem většího přínosu na každé vynaložené euro, než abychom tyto lidi podporovali až e, po jejich přesílení do EU. Je podstatné se jim věnovat v jejich domovských zemích. To je tisíc dolarů ročně zhruba. Je to tedy mnohem méně, než jsou objemy finančních prostředků, které pak musíme vynakládat na zvládání přílivu uprchlíků do EU. A konkrétně u syrských uprchlíků eh, v regionu Jordánsko, Libanon, Turecko, tam eh, jak když válka skončí, chceme eh, se vrátit do svých domovů. To nám ti lidé říkají a my bychom jim to měli umožnit. Další témata, na která se chci zaměřit revize víceletého finančního rámce 2014 až 2020. Když bylo o tomto rámci rozhodnuto v roce 2013, tak eh, byla situace dost jiná. Došlo k řadě eh, událostí, které jsme nemohli anticipovat, terorismus, migrace a podobně. Eh, proto je vývoj takového finančního rámce naprosto nezbytný, jeho flexibilita. Například v okruhu 4 se předpokládá 1,5 miliard eh, výdajů navíc, 750 eh, eh, milionů pro rámec partnerství, 250 milionů pro externí rozměr EFSI, 250 milionů pro makrofinanční podporu a také zvýšení mandátu pro půjčování EIB. A MFF byl tedy schválen, my jsme odvedli práci velmi rychle ale eh, pak došlo ke změnám a eh, minulý týden to mělo být projednáváno v Radě pro všeobecné záležitosti, zatím i blokuje Spojené království, dokud neproběhnou volby ve Spojeném království. A eh, důležité je, že pokud to nebude přijato jako celek, tak bude velmi obtížné řešit ty úkoly, které před námi stojí, ať už v okruhu čtyři nebo jinde. MFF vynakládá 100 mil- milionů euro pro Kosme, pro podporu malých středních podniků, 200 milionů dále na Horizon 2020, výzkum inovace, také iniciativa zaměstnávání mladých a bude tedy velmi důležité, aby eh, toto bylo komplexně přijato. A nyní svěřenecké fondy. Eh, rozpočtový výbor příliš neocenil způsob, jakým byly svěřenecké fondy uvedeny do praxe. My jsme museli reagovat v neodkladné situaci za složitých okolností, ale uh, Ehm, když vidíme, že je potřeba naplánovat 500 milionů euro pro ehm, zařízení pro, Ture, ehm, pro uprchlí v Turecku, tím, že to bude nakonec jedna miliarda, tak to není naprosto přijatelné. Došlo k tomu za neočekávaných okolností, ale důležité je, aby fungování svěřeneckých fondů bylo zdokonaleno a zatím, co vidíme jako pozitivní, je, že komise nás pravidelně informuje o vývoji za prvé a za druhé, zástupci parlamentu budou pozváni na zasedání svěřeneckých fondů, na představenstev svěřeneckých fondů, to, což vnímám jako pozitivní vývoj, ale zcela jistě to nestačí, protože my jsme se zavázali 1,1 miliardou euro eh, za složitých okolností, ale musíme financovat mnohem více, než jsme očekávali v roce 2013 členské státy nejsou ochotny financovat nové priority. Proto je dobré, si uvědomme, že 170 eh, milionů euro bylo zatím eh, nabídnuto ze strany členských států, ale to je naprosto nedostačující a nepřijatelné pro řadu projektů v terénu. To nestačí v oblasti vzdělávání, potřebujete predikovatelnost a ehm, agentury OSN, které podporují lidi v terénu, také musí vědět, Eh, že finanční prostředky, které byly politicky přislíbeny, budou skutečně v terénu k dispozici. To je ode mě zatím všechno. Já bych rád, aby moje dnešní návštěva byla počátkem naší plodné spolupráce. V tom smyslu, že poté, co komise vydá návrh rozpočtu na konci května, tak se velice rád seznámím eh, s názory tohoto výboru a také se velmi těším na stanovisko, eh, které výbor eh, předloží. Beg eh, za to odpovídá. Je také váženým členem rozpočtového výboru a budeme muset také sledovat vývoj situace. Víme, že tento výbor předložil dva pilotní projekty rozpočtovému výboru. My to dále předložíme komisi pro předběžné rozhodnutí, pokud budou ohodnoceny Ačkem nebo Bčkem, tak je velice rádi zapojíme do balíčku, který bude financován. Ještě jednou děkujeme za pozvání a těším se na výměnu názoru. Děkuji mnohokrát za vystoupení. Vážení kolegové, dochází nám čas. Prosím, buďte struční a věcní. Martin. Ano, já takto budu. Ehm, vystupovat. Eh, budu číst eh, kolegyně Moskas eh, uvádí. Obchodní politika patří k hlavním nástrojům, které EU má. Jednak podporuje stabilitu a růst v rozvojových zemích a jednak také vytváří strategická spojenectví s nejbližšími partnery pro vytváření trvale udržitelného rozvoje. Obecný rozpočet pro příští finanční rok musí proto zajistit, aby komise měla nezbytné prostředky k tomu, aby mohla realizovat ambiciozní obchodní agendu. Za SAD jsme vždycky zdůrazňovali význam implementace v terénu. Nyní voláme po alokaci prostředků, tak aby bylo možno lépe monitorovat obchodní dohody. K více rozpočtových liní by mělo podpořit malé střední podniky, především v oblasti internacionalizace. Pokud tento sektor nebude moci získat eh, výhody eh, z volného obchodu, tak e, to nebude stačit a chceme připravovat také programy pro naše obchodní partnery, které budou přizpůsobeny. Co se týče potírání nebo práce s příčinami migrace, právě strategie rozvoje by měla tyto strategie nabízet. A také vítám iniciativy Makolade a také především v oblasti genderového mainstreamingu. Tam potřebujeme více konkrétních kroků, nejenom slovních projevů. A velice se těším na spolupráci se zpravodajem. Jenom chci připomenout, že e, toto e, nebylo psáno mojí rukou. Děkuji. Ano, velmi stručně. Ehm, protože k nástrojům zahraniční politiky budeme mít ještě příležitost eh, ve skupině pro vnější finanční nástroje, proto velice stručně vidíme, že nejenom, že komise má ambicioznější přístup, ale také zaznamenáváme změnu geopolitických ehm, vztahů v minulosti naše skupina a další žádali eh, o odpověď na otázku, zda Evropská komise má dostatečné zdroje v lidském kapitálu, personální zdroje, eh, aby eh, mohla reagovat. Došlo totiž nejenom ke navýšení podílu vyjednávání, ale také navýšení Eh, počtu veřejných přeskumu, požadavků na informace, požadavků na zapojení se. A právě dovednosti, které má vyjednávat v obchodních záležitostech na technické úrovni, nemusí být přenositelné eh, k tomu, aby dokázal také řešit příčiny řady problémů obdobným způsobem. Proto je velice důležité se zaměřit na kapacitu různých segmentů konkrétně třeba sdílení informací, angažovanosti a podobně. Otázka tedy je, zda je komise na tyto změny připravena. Je to také výslovný úkol pro členské státy, aby přispěli do celého procesu, protože právě ty dávají mandát komisi, aby takto jednala, protože díky tomu jsme silnější v měnícím se světě. Musí také převzít odpovědnost, aby vysvětlili občanům, zainteresovaným subjektům, společnostem a dalším, o co jde. Komise to nemůže dělat sama. A pokud my požadujeme, zadáme nějaký úkol, musí se na to najít finanční prostředky. To si myslím, že je základ a po této linii můžete očekávat také pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Helmut Eh, for, for your... Um... Já bych také chtěl poděkovat za vaše úvodní slovo. Bylo to dokonce více než jen úvodní slovo. Já dovolte mi soustředit se na dvě věci. Jedna věc je Brexit a související otázky. A my musíme řešit, jak budeme této otázky financovat v budoucnu včetně otázek obchodu. To znamená, že nás zřejmě čeká další kolo diskuzí o tom, jak posílit naše vlastní zdroje EU, což znamená, která část společného rozpočtu bude z vlastních zdrojů EU. Tím se dostávám k druhé otázce. Moje frakce nebude zřejmě souhlasit s tím, že se přesune moc na oblast bezpečnosti, na Frontex, na ochranu vnějších hranic a na příčiny eh, migrace. Domnívám se, že je krátkozraké dívat se na to tímto způsobem. My jsme jako eh, delegace právě absolvovali cestu do, na pobřeží Slonoviny a do a částečně jsme dospěli k tomu, že třeba se znovu zamyslet nad možnostmi bilaterálních dohod a regionálních dohod mezi jednotlivými regiony a EU, jelikož jsou to lidé samotní, kteří se musí rozhodnout, zda půjdou na sever nebo na jih. A my se musíme opět zamyslet nad těmi obchodními dohodami, které uzavíráme. Musíme na ně pohlížet optikou toho, že velmi často tím podporujeme udržitelnost eh, rozvoje v dané oblasti a to je velmi důležitá otázka. A já souhlasím s Marie Dešák, že zde všichni naše vyjednavači musí pamatovat právě na toto pozadí každé obchodní otázky. na tom myslel i eh, zpravodaj, pokud jde o další směřování. Děkuji. Zelení si nepřejí nic říci, takže dávám slovo komisi. Yes. Děkuji. My budeme eh, vystupovat velice stručně v této fázi, jak víte, existuje návrh komise, eh, ale nebyl ještě přijat. To znamená, že se můžeme opírat pouze o návrh, který vypracovalo DG Trade v rámci zpracovávání návrhu rozpočtu na úrovni komise. Už mohu potvrdit, že řada otázek, na které jste v debatě poukázali, opravdu bylo mezi našimi prioritami. Měli jsme velice omezený provozní rozpočet, s nímž jsme se museli vypořádat a platí, že pro nás je stále složité, jak personálně, tak finančně, že se tahle agenda neustále rozšiřuje. Existuje zde k tomu uh, Eh, omezený provozní rozpočet, ale my musíme zároveň využívat nástroje na regionální a bilaterální úrovni, které máme k dispozici a zároveň řešíme eh, vyjednávání našich obchodních eh, transakcí a přesledování těchto transakcí tuto otázku řešíme rovněž, ale to z tomu nebude jinak pokud bude rozpočet přijat v, ve formě, v jaké jej navrhujeme, tak bychom chtěli jej představit ve všech našich sděleních. Chtěli bychom se zaměřit hlavně na malé a střední podniky, abychom jim byli tímto způsobem schopni komunikovat, že jsou v našem hledáčku, že se soustředíme právě na ně a pamatujeme na ně při vyjednávání dohod. Rovněž také i nadále budeme klást velký důraz na oblast hodnocení, a to jak v okamžiku před zahájením vyjednávání, tak i po uzavření příslušných dohod, protože musíme kontrolovat, že přijaté dohody jsou naplňovány v praxi správně a že zde existuje další potenciál pro případné uzavření dalších dohod. I to je třeba sledovat. Snažili jsme se zaměřit na další témata, která se týkají malých a středních podniků. To znamená, že jsme řešili i agendu jiných DG. A to je třeba otázka mezinárodního působení malých středních podniků, pak jsme se podívali na nástroje jako Kosme v rámci DG Grow a spolupracovali se, se zpravodajem a rozpočtového výboru. Děkuji. Děkuji. My nyní s napětím očekáváme návrh rozpočtu komise a teď ještě pan Böge ne, děkuji. Já eh, žádné komentáře. Možná jenom bych eh, zopakoval ještě dvě věci. Pan kolega Schulz má pravdu. Eh, tedy otázka zní, jaký systém vlastních, vlastních zdrojů chceme. To samozřejmě bude hrát také v otázce víceletého výhledu. To patří k těm otevřeným otázkám. A my potřebujeme tedy něco, co e, skutečně e, se zaslouží toto jméno vlastní zdroje. Ale pak je tady otázka, e, co ještě s různými těmi rabaty, které se vypočítávají velmi komplikovaným způsobem. Čili možná by to byla docela zajímavá otázka, já tedy, eh, to, co řekla paní Šáke, budeme potřebovat také nějaké lidské zdroje a podobně. Je to otázka těch transpacifických eh, eh, tady toho vývoje v této oblasti, ale také možná ještě je tady otázka, kolik lidí si to vyžádá v DG Trade, pokud dojdeme eh, ke druhé kapitole vyjednávání eh, s Velkou Británií a možná, že budeme eh, muset se něčeho vzdát, protože nebudeme mít dostatek lidí. A to potom je mm, otázka, kolik nám sil zbude na obchodní stabilizaci našeho sousedství. Takže myslím, že toto téma si vyžádá velice pečlivou, pečlivý přeskum, abychom prostě eh, tady o něco nepřišli. Takže děkuji, eh, čili vidíte, že ty otázky eh, rozpočtové budou poněkud komplikované, Eh, samozřejmě tady potom ještě eh, otázka, eh, řekněme, jak si vykompenzovat otázku, mm, respektive výpadek britských strojů, to se bude muset také debatovat spolu s komisí. Myslím, že příště bude často to provést v červnu. Já děkuji eh, panu zpravodaji za přítomnost a přeji ho mnoho úspěchů eh, v dalším jednání. Děkuji. Tím se dostáváme k bodu číslo 12 a máme na něho 25 minut. Čili je třeba fungovat velice soustředěně a sice jde o přepracované znění nařízení o zboží dvojího užití. A já dám slovo rovnou našemu zpravodaje. Děkuji. Tento návrh obsahuje 57 eh, eh, pozměňovacích návrhů, což možná vypadá jako hodně, ale eh, ve značném počtu se opakují a jde de facto o úpravy textu, které se v tom textu objevují několikrát. Naše pozměňovací návrhy eh, lze rozlišit do čtyř skupin. Za prvé eh, zjednodušení pro exportéry. Eh, to se týká mého návrhu lhůty pro povolení individuálních a obecných exportních licencí prodloužit E, plus e, e, vynětí některých zboží, některých druhů zboží, jako je digitální forenzní a kryptografická zařízení. Obtížnější je to u druhé kategorie. Tady jde o naši bezpečnost, což je de facto klíčovým tématem tohoto nařízení a de facto jde o celý ten koncept kontroly zboží dvojího použití. To se týká mého návrhu, aby kategorie malé hodnoty a velké projekty byly vyškrtnuty ze seznamu obecní exportní povolení. Pokud se týče hodnoty pěti tisíc měsíčně, to jsou ty e, nízko hodnotové e, zásilky, tak to de facto nijak logicky nesouvisí s bezpečností. A pokud se týče velkých projektů, tak eh, to se týká pouze eh, atomových reaktorů, eh, které jsou základním problémem pro naši bezpečnost. Neměli bychom toto podporovat formou obecných exportních povolení. A de facto ono de facto Eh, pokud má někdo eh, atomový reaktor a chybí mu eh, skrupule, aby, které by mu bránili ve výrobě jaderných zbraní, tak de facto pak už je to jednoduché. Ale ten první krok, který poskytnou atomový reaktor, ten tady skutečně není na místě. Eh, druhá skupina to jsou eh, bezpečnostní eh, překážky pro exporty, tak já myslím, že k tomu musí patřit také kontrola konečných příjemců tohoto zboží a ta kontrola musí být zostřena. My víme, o co tady jde. Znamená to ovšem také to, že individuální licence mohou tedy obsahovat eh, silnější podezření. Samozřejmě, že eh, stoprocentní garance u konečného uživatele a či příjemce není možná, ale zlepšení možné je. Třetí oblast, třetí kategorie, to je eh, větší jistota při plánování pro exportéry a to bylo velice důležité, Eh, o to nás neustále eh, žádají firmy. K tomu patří také řada lepších definic klíčových pojmů, například eh, due diligence a lidská práva. Pokud se týče definicí zboží, především v oblasti digitálních kontrolních technologií. K tomu, tedy k lepší plánovací jistotě, patří také návrhy, kdy, s kým a v jakých lhůtách eh, je třeba prověřovat kritéria pro eh, odhad dodržování lidských práv v cílové zemi. Čím přesnější to tady budeme mít, tím snazší bude uplatňování se eh, strany firem. Organizované budování Eh, bezpečnosti v sektoru 1b v příloze 1 eh, vyplývá z toho, eh, jak z jak ze zamítnutí exportních povolení v jednotlivých členských zemí může být sestaven seznam, který bude zajímavý pro komisi, ale třeba pro mezinárodní fóra, E, jako je OECD. E, může to být také základem pro nové mezinárodní standardy. Už dnes je řada e, členských zemí, které kontrolují řadu špionážních elektronických technologií. A tady můžeme toto sledovat systematičtěji. Je to šance a to bychom měli využít. I toto patří k plánovací jistotě pro naše podniky. Kolegové, v tomto nařízení jde o to, aby naše bezpečnostní a obchodní zájmy eh, byly propojeny co nejlepším způsobem. A v tomto duchu vám předkládám tento návrh. Navrhuji určité usnadnění pro exportéry, ale také některé nové překážky a zároveň eh, řadu opatření pro zlepšení plánovací jistoty, eh, které napomohou exportérům. Pro mě to znamená eh, dosažení vhodné rovnováhy, kterou snad podpoříte. Ještě eh, k dalším pozměňovacím návrhům. Eh, já v různých přílohách navrhuji drobné pozměňovací návrhy, přičemž hlavně zde škrtám systematicky kategorii kryptografických zařízení. To je e, e, docela komplexní záležitost, která se může dotýkat také e, jiných záležitostí a tady proto budu potřebovat ještě určitou expertní stanoviska. Zároveň bych chtěl závěrem poděkovat všem zástupcům průmyslu a Eh, zainteresovaných stran, kteří mě eh, zde přispěli. Eh, jejich seznam je na mých webových stránkách a brzy bude také na stránkách parlamentu. Děkuji. Vzhledem k času bych navrhl, aby se každý další řečník vešel do dvou minut. Pan Gaspari za pana Fielnera. Děkuji. Eh, ano, já chci vám tedy chci tlumočit, co náš tínový zpravodaj Kristo Fjellner k tomu chce říci. Chci poděkovat zpravodaji za eh, dobře připravenou zprávu, která se týká řady důležitých věcí, jako je eh, přehlednost a jasnost pro všechny stakeholders. EPP podporuje jasné a efektivní a proporcionální exportní kontroly Nicméně návrh komise v době, kdy byl eh, vydán, eh, naše obavy poněkud stupňuje. Eh, máme tady stanovisko, nebo z ustanovení catch-all clause a toto je mm, Ehm, myslím, něco, co musíme ještě z hlediska boje proti porušování lidských práv eh, přeskoumat. Eh, také je třeba dát více důvěry multilaterálním režimům, přesto eh, je to, myslím, pozitivní návrh, včetně těch věcí, jako je prodloužení licencí na dva roky a jasnější definici v oblasti kybernetické bezpečnosti. Děkuji vám. Děkuji Nyní eh, já eh, za sociální demokraty. Především tedy zaměření návrhu komise a návrhu zpravodaje vnímáme pozitivně. Samozřejmě eh, dovedli bychom si představit několik změn. Mohli bychom posílit ustanovení catch-all Eh, v oblasti lidských práv, ale domníváme se, že nestačí toto pouze eh, vyžadovat, ale je třeba také eh, prakticky zařídit, aby to fungovalo. To znamená, co to přesně znamená, jaká kritéria, čili potřebujeme podrobnou příručku jako u podobných nařízení, kterou nám zpracují nezávislí experti a kterou bude možno jednoznačně používat eh, v souvislosti s článkem 14. Pan zpravodaj eh, neřekl nic na téma catch-all terorismus. Já si myslím, že tady bychom to měli vynechat, poněvadž jde o úplně jiná kritéria. Otázka, eh, zda tato, toto zboží lze využít pro teroristické akce, to se předem nedá říci a e, také e, chceme mít takovou legislativu, která postihne e, všechny s teroristickými sklony. Pokud se týče due diligence, já myslím, že tady skutečně je třeba toto navázat na řízení OECD a jasně říct, co to všechno přesně znamená. Potřebujeme více harmonizace v rámci EU a transparentnosti obchodu. Tady je co zlepšovat. Mezinárodní spolupráci chceme rovněž podpořit a myslím, že tady jsou určité možnosti navíc a také chceme ještě zlepšit úlevy pro malé a střední podniky. Tak, děkuji. A nyní za EKR to byl pan Lones a pan Zahradil se toho ujme. Uh, Děkuji. Uh, jménem našeho stínového zpravodaje mohu říct, že obecně návrh uh, zprávy je z našeho hlediska přijatelný. My zpracujeme ve svých pozměňovacích návrzích vyjasnění, ale nepodporujeme návrh zpravodaje. Uh, Eh, zrušit eh, schválení velkých projektů, vzhledem k tomu, že ten rozsah eh, projektů může být mnohem širší, než tak, jak to původně omezil zpravodaj na jaderné reaktory. Také se zde říkalo, že některé jsou příliš vágně formulované. Je třeba říci, že mm, bude třeba vyjasnit o co se přesně jedná. Stejně tak i některá vývozní schválení jsou eh, velmi složitě formulovaná, což bude znamenat, že to může být z hlediska schvalování z těžkopádné pokud jde o otázku dvojího užití e, v souvislosti s lidskými právy, tak je třeba dopracovat klauzuly catch-all. Pak jsou zde návrhy, které zazněly na výboru AFET. I tyto návrhy zpráv bychom mohli při mohli e, použít z hlediska toho, abychom zajistili větší právní jistotu a jednotnost rovněž také vývoz eh, kybernetické technologie a také odstavec 4.1 eh, k teroristickým útokům je třeba vyladit i se, se zprávami, které zpracovávají další výbory, včetně AFETu. Pan Stinový zpravodaj se těší na spolupráci s vámi a za Alde Marike Šláke, prosím. Děkuji, já se pokusím hovořit stručně, ačkoliv toho mám na srdce mnoho. víme že je třeba novelizovat jednou za čas nařízení o zboží dvojího užití, protože se musíme vždycky přizpůsobit novému rozvoji, ale i novým rizikům, které se objeví z hlediska našich strategických zájmů. Zvláště co se týče i IT sektoru, zde máme opravdu nová zamyšlení a já jsem ráda, že se to objevilo v celém návrhu sledovací zařízení jsou každodenně menší, efektivnější a rychlejší. Nejsou to jenom naše strategické zájmy, které zde sledujeme, ale rovněž také dopad na lidská práva a její dodržování všude po světě. A je třeba, aby EU nastavovala nové referenční hodnoty týkající se zabezpečení nových politik v oblasti obchodu. Každý den se vylepšují technologie a my jsme zaznamenali u exportních systémů v EU, že v tuto chvíli nemohou zabránit tomu, aby některá zařízení se eh, dostala do zemí, kde mohou být eh, používána proti lidským právům či proti zámům EU. A pro nás je důležité tuto otázku zabezpečení eh, brát v potaz. Právní jistota a jasnost formulací je nutnosti, pokud má mít toto nařízení nějaký efekt, potřebujeme pravidla, která mohou subjekty pochopit a dodržovat a proto bych ráda, aby se u nezaznamenaných eh, produktů objevily jasnější definice. Mohli bychom se držet toho, co zpracovala na toto téma Rada Evropy či OSN. Měli bychom zúžit a zpřehlednit Eh, tyto definice. Nejde o odkazy na lidská práva obecně, ale jsou to třeba eh, případy eh, nucených zmizení, týrání a podobně. To znamená, nejde mi o vágní formulace. Zpřehlednění a vyjasnění je tedy jedním faktorem a druhým faktorem je uvědomit se, co který orgán vlastně dělá a koná. Uh, Velmi často dochází k tomu, že nelegální vývoz eh, třeba v Uzbekistánu, Egyptu a Bahrajnu proběhne, takže se prostě odsouhlasí velice zjednodušeně to, co by mělo být správně považováno za nelegální. A proto bychom rádi aktualizovali toto nařízení tak, aby EU byla eh, partnerem důvěryhodným a transparentním musíme zajistit sdílení informací mezi jednotlivými orgány a Měli bychom odstoupit od toho původně nastaveného systému dobrovolného předávání informací v případě potřeby. Měli bychom také eh, nést odpovědnost za takové ty kroky, samozřejmě, že ale některé informace sdílet není možné z hlediska citlivosti. Musíme také provádět jednotný výklad, jednotné uplatňování dohody za rovných podmínek a musíme zajistit, abychom to s tou regulací nepřehnali a neupravovali oblasti, kde to není nutné. To je v oblasti výzkumu a vývoje bezpečnosti, což je oblast, kterou není třeba brzdit šifrovací zařízení nejsou v 21. století eh, něčím, co by nás až tak ohrožovalo či posilovalo. No, jsme tedy spokojeni s původními kroky a zpravodaje, který poukazuje na nutnost právní předvídatelnosti a jasnosti a zřetelnosti. Já doufám, že Rada bude v této věci spolupracovat a že se nám podaří e, celý materiál dopracovat e, spíš dřív než později. Děkuji. Time. Um, mm, marie Mineur for the Gue paní Miner Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Vidím, že lidé už tedy Eh, hledají sluchátka. Já chci mm, zpravodaji skutečně poblahopřát, protože přístup je zásadní, proto s ním také do značné míry souhlasím. Jenom se omezím ve svých poznámkách na to, kde jsem se rozhodla připravit pozměňovací návrhy. Chci zdůraznit, že je lepší reporting eh, podstatný právě pro bezboží dvojího užití v obchodu myslím si, že by měl vzniknout seznam produktů, a některých produktů, které jsou zamítnuty. A myslím si, že celou koncepci je potřeba eh, přepracovat s tím, že se rozšíří seznam zboží dvojího užití, protože vývoj bíhá velmi rychle a produkty, které se třeba používají pro filtrování, cenzuru, tam musíme být skutečně bdělí a sledovat další vývoj. Chci se také eh, zasadit o přístup ex ante, nikoli onom ex post. Neměli bychom akceptovat žádný produkt, o němž máme jakékoliv eh, pochybnosti. Vývodci mají požádat dopředu o potvrzení. Děkuji mnohokrát. Paní Tiziana Begin z FDD. Děkuji. Evropa eh, má přední podstavení v eh, technologiích sledování. Prodávám softwary, hardware, který můžeme sledovat telefony, e-maily eh, a kontrolovat také pohyb osob pomocí smartphonu. A co vnímám jako skandál je, že tuto technologii prodáváme diktátorům, kteří pak zadrží a zabíjejí osoby díky této technologii. Porušujeme tím všechna lidská práva. Dochází nejenom k nelegálním exportům, ale některé země si zcela bez skrupulí využívají mezery v legislativě v tomto systému a toho se musíme zbavit. Musíme využít příležitosti k tomu, abychom čestným státům pomohli legálně exportovat technologii a nepodvolili se eh, právě eh, těmto Eh, diktátorským snahám a chci eh, poděkovat zpravodaji za eh, připravený text. Souhlasím také s řadou předložených pozměňovacích návrhů. Musíme zajistit, aby vývozci technologií neporušovali lidská práva. Uvědomuji si, že by se nařízení mělo rozšířit tak, aby zahrnulo všechny typy zařízení, nejenom mobilní telefony nebo mobilní zařízení, ale hovoříme tady také o e, větších zařízeních, třeba jaderných elektrárnách. A je zcela zřejmé, že potřebujeme také vyjasnit systém, abychom vy, Eh, vyjasnili, definovali jednotlivé skupiny lépe, eh, abychom prodloužili exportní licence z jednoho na dva roky, protože to pomůže čestným obchodníkům v obchodování eh, s dalšími zeměmi. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, před určitou dobou komise odkazovala na obchodní politiku, která by měla být založena na hodnotách. A zde máme mimořádnou příležitost ukázat, že Evropa Eh, nejenom vyváží klíčové a přední technologie, ale vyváží také mír, spravedlnost a lidská práva. Přesně. Eh, to nám tedy zapadá do té naší eh, obchodní politiky. Teď se ptám, kdo chce hovořit za komisi? Nikdo, prosím. Thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také panu zpravodaji za návrh zprávy. My tento návrh vítáme a vidíme, že Eh, tady posiluje úlohu eh, Evropy jako odpovědného aktéra, který dokáže zabránit vývozu tam, kde dochází k eh, ohrožení bezpečnosti nebo nedodržování zasad lidských práv. Obecně si uvědomujeme, jak rychle technologické změny ovlivňují naši bezpečnostní politiku a EU by měla tomu přizpůsobit své názor, nástroje a také nařízení a předpisy oblasti vývozu. Eh, zvláště nás těší podpora rozměru bezpečnosti, to bychom tam chtěli zavést. A také chci zdůraznit, že konvergence názorů panuje také v oblasti lidských práv, kybersledování a podobně. Tady si zvláště vážíme podpory INTA kontroly koncového užití, což je důležitý eh, prvek eh, v oblasti bezpečnosti. A také si uvědomujeme, jak důležitá je právní jasnost a jistota. To je podstatné také v návrhu stanoviska výboru AFET. Jsme skutečně na jedné lodi s parlamentem. V tomto směru chceme návrh projasnit tam, kde je to vhodné. A také jsme opakovaně Eh, vyjádřili připravenost pracovat na pokynech v oblasti určitých aspektů eh, bezpečnosti. Také si uvědomujeme rozšíření přístupu k bezpečnosti v situacích konfliktu a vnitřní represe Musíme zachovat cílený přístup, abychom se vyhnuli narušování hospodářské soutěže. Současně si uvědomujeme, eh, že je důležité, aby kontrola šifrování eh, byla usnadněna, mm, protože to se také v našem návrhu odráží. Také je podstatné, aby bezpečnostní kontroly eh, žádným způsobem nenarušovaly výzkum v oblasti internetové bezpečnosti. Jsme připraveni eh, dále spolupracovat se zpravodajem dále eh, Uvědomujeme si potřebu výměny informací a transparentnosti, již v tomto směru byly podniknuty náležité kroky a e, velice se těším na spolupráci s parlamentem v hledání kompromisu, aby vznikl takový systém, který bude podporovat odpovědnost, e, po které parlament volá. A na závěr chci zdůraznit, že komise je připravena spolupracovat s výborem INTA, s celým parlamentem a také s členskými státy, abychom mohli vytvořit eh, systém exportních kontrol, který bude připraven na budoucnost a který budoucnost vládne. Těšíme se na spolupráci. Děkuji. A pan Buchner? Vielen Dank. Eh, in Anbetracht Děkuji. Vzhledem k času eh, nemohu reagovat na jednotlivé podněty, nicméně eh, rád to provedu později. Eh, těším se na spolupráci a doufám, že dospěme k přiměřeným závěrům. Děkuji vám a vzhledem tedy k tomu našemu nařízení, k, doufáme, v jeho kvalitě doufáme, že to zvládneme. Tak, eh, posměňovací eh, návrhy eh, jedenáctého května v poledne a poté koncem května budeme moci tyto pozměňovací návrhy intenzivně projednat. A 19. června 19. června až proběhne debata o pozměňovacích návrzích. Tím uzavírám tento bod a nyní na jednu minutu eh, přerušuji zasedání, abychom mohli se pustit do zasedání koordinátorů.